Good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Prosím, zaujměte místa. And please get ready. A prosím, připravte se. please. Tak, pro, tak prosím, vidím tady už některé koordinátory, kteří už pracují. pracují. So, so as... Takže um, budem, počkáme ještě pár minut. Prosím, připravte si své hlasovací karty, zkontrolujte si, že všichni máte připravené. Můžete, eh, ne, můžete si svého asistenta vyžádat novou hlasovací kartu, prosím. Mezi tím uh, budeme počítat ručně. Takže začneme. Takže prosím. Dovolte, abych připomenul, že tady máme na řadě elektronická hlasování a poté budeme hlasovat o poměrně složité zprávě. Flašiková Beňová, takže to je poměrně zlouhavé. Bude to hodně práce, takže prosím, eh, soustřeďte se od začátku a začneme prvním hlasováním, což bude hlasování o návrhu Evropského parlamentu a rady o evropské statistice mm, bezpečí před trestnou činností. Timothy Kirchhoff je zpravodaj, pokud se k tomu nechcete vyjádřit, budeme přejdeme i hned k hlasování elektronicky. Takže otevírám hlasování. Teď otevírám hlasování. Končím hlasování. Ano, končím hlasování. 31 plus, 18 se zdrželi, jedno minus, takže přijato. Děkuji panu Kirkhopovi. Komise vzhledem k výsledku chce využít jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jenom jednu minutu. Komise lituje, závěr této zprávy. Domníváme se, že to, co navrhujeme, je reakce Evropského statistického systému specialistů eh, na eh, problematiku mm, ohrožené populace, kterou chceme popravit. Řídili jsme se doporučením OSN, máme nejlepší odborníky, a je to reakce na balíček, který byl zahájen v Hagu a ve Stockholmu. Rada již mm, pozitivní hlasování k tomuto návrhu. Komise tedy lituje, že není schopná zahájit podobné diskuse s touto skupinou, tato frakcí. Děkuji, komise. Bereme to na vědomí. A přejdeme ke zprávě Ždanoka. Vzhledem k tomu, že máme ještě hlasování k zprávě Štádle, ale vzhledem k tomu, že e, přijetí toho usnesení už se o tom hlasovat nebude, takže se bude hlasovat o zprávě Danoka, Ždanoka, o e, více pro agentu pro základní práva na EU 2013 až 17. Máme elektronické hlasování. Ne. Nejprve stanovisko zpravodaje. Kdo je pro? Paní Ždanoka. Já chci navrhnout strategii pro tuto zprávu Již jsme o tom jednali ve výboru Libe se stínovými zpravodaje. Dospěli jsme k závěru, že přestože nejsme spokojeni s pozměňovacími návrhy rady, tak musíme s tím souhlasit, protože agentura musí být opět provozu schopná po prvním lednu i když s méně ambiciozním mandátem. Jak bylo řečeno v radě, tedy jak eh, Velká Británie řekla v radě, chtějí eh, si vyhradit právo eh, tedy parlamentního přeskumu, pokud nebude souhlasit britský parlament tak bych navrhoval následující strategii. Nejprve přijmout zprávu v Libe, potom, pokud bude dobrá zpráva z rady, tak bude, požádáme o debatu v plénu před hlasováním, pak budeme mít prohlášení rady k formálnímu přijetí. Pokud nedojde k pokroku, odložíme hlasování v plénu a vyžádáme prohlášení rady plénu v prosinci s rozpravou a rezolucí. To je můj návrh výboru a všichni stínoví zpravodajové s tím souhlasí. Dobře. Vzhledem k tomu, že to je závěrečné hlasování k návrhu doporučení, měli bychom hlasovat elektronicky. Stačí jedno. Hlasujeme k návrhu doporučení. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Paní Papadopoulou, vy nemáte hlasovací kartu. Asistent ji přinese. tak je to 42 plus 1, 43, 15 proti, takže přijato návrh doporučení. Gratulujeme paní Ždanoka. A přejdeme k hlasování o situaci základních práv v Evropské unii. Spravodajkou je paní Monika Flašíková-Beňová. Máme tady 50 stránek hlasování. Takže to bude peklo. Takže se omlouvám předem za uh, chyby, které jistě uděláme. Paní Vlašiková Berová, chcete k tomu něco říci? Ne, takže budeme hlas, hlasovat. Takže situace je příhodná a půjdeme na to. Návrh, pozměňovací návrh 58, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 1, kde je pro, proti, přijato. Návrh 61 pro, proti, čili zamítnuto. 62 pro, proti, drželi přijato. Ověříme k návrhu 62. Končím hlasování. 29 pro, 25 proti, přijato. Takže máte kartu. Nemáte. Kompromis 1A, kde je pro? Proti? Zdrželi přijato. 63 pro. Proti? Zdrželi přijato. 64 pro. Proti? Zdrželi přijato. 65 pro proti, přijato 66 pro, proti, zamítnuto 67 pro, proti zdrželi přijato 69 a 72 jsou identické. Kdo je pro? Proti zdrželi přijato 60 dělené hlasování, dílčí hlasování. První část pro, proti, přijato, druhá část pro, proti, zamítnuto, třetí část pro, pardon, bylo to přijato, čtvrtá část pro, proti. Ověříme čtvrtou část. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 29 pro, 25 proti. Přijato. Kompromis číslo 2 pro. Proti? Přijato. Kompromis 3. Pro? Proti? Že? Přijato. 73. Pro? Proti? Drželi. Zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi, přijato. Byla stejná většina před chvíli, ale ověříme. Otevírám hlasování 76. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 29, 26 proti, plus paní mi pana Plovus, takže 30, 77, kdo je pro, proti, zamítnuto, 80 pro, proti, drželi přijato. 81 pro, proti, přijato. 82 pro, proti, zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 84 pro, o oddělené hlasování po částech. Takže první část pro, proti, přijato, druhá část, ověříme první část, bude stejná většina, takže první část, hlasování po částech, otevírám hlasování. Končím hlasování. 29 pro, proti 24, druhá část pro, proti, drželi, zamítnuto. Pardon, přijato. 85 pro, proti, zdrželi přijato. 86 pro, proti, zamítnuto. 88 pro, proti, přijato. 88 pro, proti, želi zamítnuto. 89 pro, proti, zamítnuto. 90 pro, proti, Je přijato 92 pro, proti, zamítnuto. 91 pro, proti, To není jasné. 91 ověříme elektronicky. Dvacet osm pro, proti dvacet šest, přijato. Devadesát tři pro, proti, jeli přijato. Devadesát čtyři pro proti, zdrželi přijato 95 a 96 identické, pro, proti, zdrželi přijato kompromis 4, pro, proti, přijato 103, pro, proti, přijato 105, kde je pro? Proti přijato. Kompromis 5, kde je pro? Proti, že přijato. Teď 106, druhá, první, je, jenom na, k první větě. Kde je pro? Proti? Zamítnuto. Druhá pro. Padá. Sto deset pro. Proti. Zdrželi zamítnuto. 111, 112 jsou identické pro. Proti. Je zamítnuto. 113 pro, proti, zamítnuto, 114, 115 pro, proti, Žali přijato. Kompromis 6, kde je pro? Proti. Žali přijato. 119, 120 a 121, které jsou identické. Kdo je pro? Proti? Želi zamítnuto. 122, první část, po částech, první část. Proti zamítnuto. 123 pro, proti, přijato 124 pro, proti, želi zamítnuto 125, kdo je pro, proti, přijato 126 pro, proti, zdrželi zamítnuto 127 stažen, 128 pro, proti, zdrželi přijato 129 pro, proti, žili přijato kompromis 7 pro, proti, přijato kompromis 8 pro, proti, zdrželi přijato 133 pro, proti, Žili přijato 134 pro, proti, zamítnuto. 135 pro, proti, přijato. 137 pro, proti, zdrželi přijato. 139 pro, proti, žili Zamítnuto. 140 pro. Proti. Želi přijato. 141 pro. Proti. To není jasné. 140. 141. Ověříme elektronicky 141. Končím hlasování. Třicet jedna dvacet třem přijato. Sto čtyřicet tři, kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. 144, první část pro, proti, Přijato. Druhá část pro, proti, žili zamítnuto. 145, 146 eh, jsou identické, kde pro, proti, to není jasné. Takže 145, 146 otevírám hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 33 proti. Takže zamítnuto. To je jasné, když to vidíte elektronicky, ale ne, když uh, zvedáte ruce. Takže prosím, zvedejte ruce pořádně. 147 pro, proti, drželi zamítnuto. 150 pro, against, proti, zamítnuto. 151 pro, proti, pro, proti, žili zamítnuto. 140, 154 pro, první část, proti, přijato, druhá část pro, proti, drželi přijato. 153, první část, pro, proti, zamítnuto. Druhá část pro, Proti? Přijato. Já tady mám tři části. To 55 pro, proti, drželi zamítnuto. Nyní 156, 157, to jsou shodné návrhy. Kdo je pro? proti, držel se někdo schváleno, 158, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 159, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 160 a pardon, takže až kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Proti? Držel se někdo schváleno. Nyní kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Dále. 178. Kdo je pro? Pardon. 168, ale ta, ta padá. Já si tady nejsem jistý, jestli nám odpadá tento návrh, ale dobře, věřím vám, takže v tom případě We have to vote it. Okay, that's what I was saying. Takže skutečně o tom hlasujeme. Takže 168. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? A není. Přicházíme k návrhu 177. Kdo je pro? Ano, 177 se hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 178, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 179. Aha, chcete ověřit elektronicky 178, tak prosím. Now the vote is closed. Končím hlasování. 22 hlasů pro, 33 proti, takže zamítnuto. Omlouvám se. Nyní 179, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 180, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 182, kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnutom 184 a 185 jsou identické, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Dále návrh 186, oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Druhá část, pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 188, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 190. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 191. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 192. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromisní návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní. 195. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme 195. Druhou část. Můžete hlasovat. The vote is closed. Končím hlasování. 22 hlasů pro, 34 proti. Takže bylo to zamítnuto, ale poprosím, abyste zvedali pořádně ruce. Není kompromisní návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zam... Zdržel se někdo zamít... Eh, pardon, schváleno. 188. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 13. kompromis. Kdo je pro? Proti? Držel se někdo? Schváleno. 201, 202, stejné návrhy, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní kompromis 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kom... 211. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 16, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 215. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 217. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději to ověříme, abychom neudělali chybu. Hlasujeme o 217. Now the vote is open, now the vote is closed. Končím hlasování. 31 pro, 24 proti schváleno. Nyní 218, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 220, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 221, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 222, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 223, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní 216, 224 a 226, to jsou totožné návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis 17, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 227. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 228. Kdo je pro? Zároveň 230. Eh, stejný návrh. A pardon, nikoliv. Tak jenom 228. Omlouvám se. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. A není 230 a 231, to jsou totožné návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 232. Kdo je pro? Proti? Raději to ověříme elektronicky. 232. Můžete hlasovat. Now closed. Končím hlasování. 30 proti 27 schváleno. 233. Kdo je pro? Proti? A raději to opět ověříme elektronicky. Hlasujte prosím o 233. Now closed. Končím hlasování. 28 hlasů pro, 27 proti. Takže schváleno. 234 a 235, totožné návrhy, kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. 236, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 237. A zároveň 238. Totožné návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. 239. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 203, 244, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 245, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo, raději to věříme. Takže 245. 245. Vote is closed. Končím hlasováním. 23 hlasů pro, 34 proti, takže zamítnuto. Nyní návrh 246, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 247, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 248, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 249 oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Chcete to ověřit? Dobře, druhá část ověřujeme. 249, checking on the second part. Now the vote is open. Vote is closed. Končím hlasování, 32 pro, 24 proti, takže schváleno. Nyní 250. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 251. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? A nyní oddělené hlasování o 252. Byl vám rozeslán ústní pozměňovací návrh, měl byste ho mít k dispozici k tomuto oddělenému hlasování. První část byla pozměněna. Mám to tady přečíst. Jenom ten začátek. Začíná to slovy reiterates až do slova until services. A druhá část, eh, tak nejprve hlasujeme té první části, která začíná slovem reiterate, končí slovem services. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Raději ověříme druhou část elektronicky. The vote is closed. Končím hlasování. 32 hlasů pro, 23 proti, takže schváleno. Nyní 253. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo. Schváleno 254. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo. Schváleno 255. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní 257. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 258. Oddělené hlasování první část. Kdo je pro? Kdo je pro tuto první část? A ah, ono to odpadá, aha. Dobře, takže jenom ta druhá část. Kdo je pro? Ta taky odpadá? OK. I didn't have it uh, like fallen in my list. It's OK. 259, favor. 259, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnutý. 260. 261 totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Teď. 262. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 263 a 264 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 266 a 267 identické. Kdo je pro? Dvě, 265. We're voting on two six... Budeme hlasovat o 265, takže 265. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Teď 266 a 267. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 268. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Dvě, teď 269 s, ostním, s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? je stažen nebo není? Ne, takže musíme, musíme o něm hlasovat. Sekretariát naléhá. Takže máme hlasovat nebo ne? Ne, je stažený. Dobře, takže odpadá 270 v tom případě. Hlasování po částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Druhá část. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijat. 271 oddělené hlasování. První část. Zkontrolujeme druhou část? Dobře, tak zkontrolujeme druhou část. Hla- zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 pro, 26 proti je přijat.

Pozměňovací návrh 275, zde máme hlasování po částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. 276 odpada že 276 odpadá. 277 a 278 společně jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Teď 279, druhá část. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Teď pozměňovací návrh 280, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. 282. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. 283. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijata 284 pro, proti, zdrželi se přijata 285 a 286 společně, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijaty. Teď se dostáváme k číslu 289, kdo je pro, proti, zdrželi se přijata.

Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijaty. 296 teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 297. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 298. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 299. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 300. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď 295, 304 a 305 společně, jestli se nemýlím. Ano. Takže o těchto třech, kdo je pro? proti, zdrželi se přijaty. 306 a 308 společně. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijaty. 307, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat 309 pro. Proti, zdrželi se přijat 310 pro. Proti, zdrželi se přijat 311 pro proti, zdrželi se, přijat. 313, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 314, pro, proti, zdrželi se, přijat. 315, pro, proti, zdrželi se, přijat. 316, pro, proti, zdrželi se, přijat. 317, pro, proti, zdrželi se přijat 318 pro, proti, zdrželi se zamítnout 319 pro, proti, zdrželi se zamítnout 320 pro, proti, zdrželi se zamítnout kompromis 21, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat 326, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Teď 300, ne, 325 odpadá. Takže se dostáváme ke kompromisu 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 329. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 331. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 332. Pro? proti, zdrželi se, zamítnout 333 pro, proti, zdrželi se, přijat 334 pro, proti, zdrželi se, přijat kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijat 337, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat 338 pro, proti, zdrželi se přijat 339 pro, proti, zdrželi se přijat 340 pro, proti, zdrželi se přijat 341 pro, proti, zdrželi se přijat 342 pro, proti, zdrželi se zamítnut 343 pro, proti, zdrželi se přijat. 344 pro, proti, zdrželi se přijat. 345, první část, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnut. Myslím. 346 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 347 pro, proti, zdrželi se přijat. 349, ne 8, omlouvá se předseda 348, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 349 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 350 pro, proti, zdrželi se, přijat. 351 pro, proti, zdrželi se, přijat. 352 pro, proti, zdrželi se, přijat. 354 pro, proti, zdrželi se, přijat. 355 pro, proti, zdrželi se, přijat. 356 pro, proti, zdrželi se přijat. 357 pro, proti, zdrželi se přijat. 358 první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijata a druhá část pro, proti, zdrželi se přijata. 359 pro, proti, zdrželi se, přijata. 360 pro, proti, zdrželi se, přijat. 361 pro, proti, zdrželi se, přijata. 362 s ústním posměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 363 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 364 pro, proti, zdrželi se zamítnu. 365 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 366, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 367 pro, proti, zdrželi se přijat. 368 pro, proti, zdrželi se přijat. 369 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 370 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 371 pro, proti, zdrželi se přijat. 372, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 373, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 374, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 375 pro, proti, zdrželi se, přijat. 377 pro, proti, zdrželi se, přijat. 378 pro, proti, zdrželi se přijat. 379 pro, proti, zdrželi se přijat. 380 pro, proti, zdrželi se schválen. 381 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 382 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 24 teď, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. 386, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 387 pro, proti, zdrželi se, zamítno. 388 pro, proti, zdrželi se, přijat. 389 pro, proti, Zdrželi se samítno 390 pro. Proti. Zdrželi se přijat 391 pro. Proti. Zdrželi se přijat 392 pro. Proti. Zdrželi se zamítnu 393 pro. Proti. Zdrželi se přijat tři Další je stažený, takže 395 pro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 1 a 400 byl, byly staženy, takže přecházíme k 402. Kdo je pro? P- proti? Zdrželi se přijaty. 403 pro. Proti? Zdrželi se přijaty. 404 pro. proti, drželi se 405 pro, proti, drželi se přijat 406 pro, proti, drželi se přijat 407 pro, proti, drželi se přijat 408 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 409 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout 410 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout 411 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout 412 a 413 jsou stejné. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijaty. 414, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 415 pro, proti, zdrželi se, přijat. 416 pro, proti, zdrželi se, přijat. 417 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Není to jasné. Takže první část 417. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Třicet sedm pro, osmnáct proti. Teď je to jasné. Tak teď druhá část. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. 418. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata 419. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta 420. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijata 421. Pro? proti, Strželi se. Samítnota 422 pro, proti, Strželi se, zamítnota 423 pro, proti, Strželi se, schválena 424 pro, proti, Strželi se, zamítnota 425 pro, proti, zdrželi se, přijata 426 pro, proti, strželi se zamítnuta 427 pro, proti, strželi se přijata. Kompromis 25, kdo je pro, proti, strželi se přijat. 136, druhá část, kdo je pro, proti, strželi se zamítnuta. 429, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválena 430 pro. Proti, zdrželi se, přijata 431 pro. Proti, zdrželi se, zamítnuta 432, kdo je pro? Proti, zdrželi se, byla schválena tedy. Teď 433. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijata. 434. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuta. 435 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuta. 437 pro Omlouvám se, 436 nejdřív. Kdo je pro? Proti. Strželi se. Samitnuta 437 teď. Kdo je pro? Proti. strželi se. Přijata 438. Kdo je pro? Proti? Kdo je pro teda? Kdo je proti? Zdel se zdržel. Zamítnuta. <coughs> 439 teď. Kdo, s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 440 je stažený, takže 441. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 442 a 443 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se v schváleny. 444. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. 445 pro proti, zdrželi se schválen 446 pro, proti, zdrželi se přijat 447 pro, proti, zdrželi se přijat 448, hlasování po částech, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se schválena a druhá část pro, proti, zdrželi se přijata. 449 pro, proti, zdrželi se přijata. 450 pro, proti, zdrželi se přijata. Teď 451. Třetí část, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuta. Třetí část pro, proti, zdrželi se, přijata. 452 pro. Proti, zdrželi se, schválena. 453, tady máme hlasování po částech. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuta. Druhá část, kdo je pro? takže odpadá to. Takže jdeme ke třetí části. Kdo je pro? Proti, strželi se zamítnuta. Teď 454. Kdo je pro? Proti, strželi se, přijata. 455. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijata. Teď 456 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Teď chcete skon- někdo chce zkontrolovat? Ne, takže 457. 457, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijata. Teď 400 chcete zkontrolovat, takže 457 zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Ne, omlouvá se předseda, je to 458. Teď... Ne, tak hlasujeme o 457 nebo 458 teď teda. Hlasujeme o čísle 457 teda. A máme jednoho člena EPP navíc. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 457 elektronicky. Hlasujeme. Já jsem hlasoval špatně, protože jsem mluvil a u toho jsem... Takže, takže hlasujeme znovu, prosím. Prosím, ještě jednou o 457. Zahajuji hlasování. Teď končím hlasování. 19 pro, 37 proti je zamítnut. A teď teda hlasujeme o čísle 458. Kdo je pro? Proti? Strželi se přijat. 459 pro. Proti? Strželi se zamítnut. Teď budeme hlasovat o úvodních ustanoveních. Kompromis 26 pro proti, zdrželi se, schválen. 27 pro, proti, zdrželi přijato, 3, kde je pro, proti, zdrželi zamítnuto, 4 pro, proti, drželi zamítnuto 5, pro, proti, drželi zamítnuto kompromis 28, pro, proti, přijato 7 pro, proti, zamítnuto 8 pro, proti, želi přijato 10 pro, proti, Zamítnuto 12 pro, proti, zamítnuto 13 pro, proti, zamítnuto 14 pro, pro, proti, zamítnuto 15 pro, eh, zamítnuto 16 pro, proti, čili přijato 17 pro, proti, že zamítnuto pro, eh, ti zamítnuto 19 pro, proti, čili přijato 20 pro, proti, čili přijato 21 pro, proti, drželi přijato kompromis 29 pro, proti, přijato 23 pro, proti, že je zamítnuto 26 pro, ústní pozměňovací návrh 26. Ano. Já bych, eh, pane předsedo, chtěla nahradit slovo eh, legálně slovem regulary v tomto návrhu. Dobře. Takže hlasujeme. K ústnímu pozměňovacímu návrhu 26 pro proti, zdrželi přijato. 28 a 29 identické. Pro, proti, Zdrželi přijato. 30 pro, proti, želi zamítnuto kompromis 30 pro, Proti? Pověříme. Návrh kompromis 30, takže zvedněte ruku. Kompromis 30. Elektronicky. Hm. já nevidím ty ruce, já musím i u těch kompromisech ověřovat, já nevidím ty ruce. Takže končím hlasování. 53 uh, eh, proti 4, takže prosím zvedejte ty ruce, to nebylo vůbec vidět. 33 pro, proti, drželi, přijato. Kompromis 31 pro, proti, přijato. 37 pro, proti, Želi zamítnuto. 38 a 41 identické pro, proti přijato 40, 41, ty jsou také, ident, 42, ty jsou také identické, takže pro, proti, že přijato 43 pro, proti, takže zamítnuto 44 pro, proti přijato 45 pro, proti, měli přijato 46 pro, proti, zamítnuto 47 pro, proti, zamítnuto 48 pro, proti, Zamítnuto. 49 a 50 identické. Pro. Proti. Přijato. 51 po částech. První část. Pro. ti, Přijato. Druhá část. Pro. Proti. Želi. Zamítnuto. 52 pro. Proti drželi zamítnuto 53 pro, proti, drželi zamítnuto 54 pro, proti, přijato 55 pro, proti, přijato 56 pro, 55 zamítnuto bylo to zamítnuto. 56. 57. 57. Kde je pro? 56. Musíme hlasovat 56. Pro? Proti? Drželi. Zamítnuto. 57. Pro? Proti? Drželi zamítnuto. Budeme hlasovat tam blok k stanovisku FAM. Takže pro, proti, drželi zamítnuto. Zamítnuto en blok. Unblock. A teď budeme... Ne, ne, ne, ne. budeme hlasovat eh, blok v návrzích pety pro, proti, drželi, zamítnuto. FEM a pety byly zamítnuty a teď hlasujeme o textu modifikovaném. Elektronicky ověříme. Zavírám hlasování, zavírám hlasování. 32 pro, 24 proti, jeden se zdržel. Děkuji, paní Vlašiková Peňová, ale prosím, už to nedělejte. Už na to nikdy, toto nikdy nedělejte. A závěrečné hlasování k návrhu ehm, stanoviska k dopisu předsedy, to jsem já, výboru Ekon k návrhu eh, nařízení rady, mm, které dává určité úkoly Evropské centrální bance týkající se eh, politiky mm, týkající se dozoru úvěrových institucí. Mm, program mě ne, Libe obsahoval bod 16b hlasování k návrhu nařízení rady, které převádí úkoly na Evropskou centrální banku týkající se politik eh, dozoru kreditních institucí. Tento dopis byl distribuován a vzhledem k urgentnosti, protože hlasování ECO, ECON bude v koncem listopadu, tak musíme přijmout tento dopis dnes. Takže pokud můžete hlasovat, tak otevírám hlasování elektronicky. Otevírám hlasování. Končím hlasování. A končím hlasování. 42 mm, proti 1. Děkuji vám, děkuji všem za trpělivost a budeme pokračovat následujícím bodem. Bavíte se dobře? Dear Vážení kolegové, budeme pokračovat. See you, Claude. Dear colleagues, takže ještě jednou, vážení kolegové, budeme pokračovat a to bodem číslo 17, který se týká Fondu pro vnitřní bezpečnost, policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti a boj proti trestné činnosti. A zpravodajem je pan Salvatore Jakolino. Půjde o projednání pozměňovacích návrhů k návrhu nařízení, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost. Máme celkem 58 předložených pozměňovacích návrhů, k tomu 32, které už byly v návrhu zprávy. Takže celkem jich je 90, 90 pozměňovacích návrhů k návrhu komise a orientační hlasování by mělo proběhnout ve výboru LIBE 27. listopadu. Teď se vyslechneme pana Jakolinyho, poté komisi a předsednictví a následně samozřejmě budou mít možnost eh, vystoupit také poslanci. Takže, pane Jakolino. Děkuji, pane předsedo. Finan, finanční nástroj pro policejní spolupráci a předcházení trestné činnosti a řešení krizi. Už jsme o tom hovořili, to jste správně řekl. Celkově tedy bylo předloženo 90 pozměňovacích návrhů k tomu textu. Je zde celá řada otázek, které za, vyplývají z konkrétních a seriózních příspěvků eh, od některých mých kolegů. Pane Jakolino, omluvte mě, říká předseda, je tady nějaký hluk. Kolegové, stište se, prosím, je to neslušné vůči panu Jakolínovi, takže... Pane, pane Angele, prosím. Děkuji, pane předsedo. Takže, jak jsem říkal, jsou některé kompromisy, které již pokročily ku předu, na kterých jsme již dostatečně pracovali a na kterých se doufám s některými kolegy v nejbližších dnech shodneme. Do, příští týden se bude konat schůze stínových zpravodajů. Naplánovali jsme určitou novou definici organizovaného trestného činu, potom také ohledně určitých ukazatelů pro stupeň a intenzitu těch cílů, které je potřeba dosáhnout, také nové rozdělení zdrojů, kde dáváme více místa a více manévrovacího prostoru národním vládám nové rozdělení zdrojů, tedy, které jsou poskytnuty programu a také jsme zrušili určité odkazy, které nám nepřipadaly vhodné v tomto kontextu. Ten text, o kterém zde hovoříme, má samozřejmě velký dopad a souvisí s tím, co potom ještě upřesní kolega Marinesku. Ostatně určitě je, má smysl o tom zde hovořit. Také jsme naplánovali určité procento zdrojů, zejména pro hraniční země, pohraniční země, tedy a to 5% zdrojů konkrétně, které se, jsou považovány za způsobilé, protože se jedná o externí, vnější, námořní a pozemní hranice, Evropské unie, takže je zde také možnost tranzitu migračních toků a nejen 27. listopadu tedy, to je informativní datum pro hlasování ve výboru Libe, jak zde řekl pan předseda. Ten projekt již postoupil, práce na něm pokračují, ale všechny příspěvky, všechny, ze strany komise a ze strany rady jsou samozřejmě také užitečné a potom zde budou také koleg- příspěvky kolegů. Uh, we hear from the... Děkuji, teď se vyslechneme komisi. Možná tady máme někoho, pana, pardon, paní Pajk z generálního ředitelství pro záležitosti vnitra. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji. Myslím si, že pan zpravodaj eh, předpokládám, že bude předkládat kompromisní pozměňovací návrhy které bohužel zatím k dispozici nejsou, takže k ním se vyjádřit nemohu. Vyjádřím se tedy spíše obecně k těm pozměňovacím návrhům, které už máme z rozpočtového výboru a také od poslanců vašeho výboru. Když se když zvažujeme tento nástroj, je třeba vzít v potaz veškeré další nástroje, které předložila komise v oblasti vnitra pro víceletý finanční rámec. My jsme o tom diskutovali ve vašem výboru již 11. října, takže něco z toho, co tehdy zaznělo, velice stručně nyní zopakuji. Za prvé, pokud jde o oblast základních práv, tady byla předložena řada pozměňovacích návrhů. Komise chce zajistit, aby veškeré kroky, které jsou financovány z evropského rozpočtu, dodržovaly všechna evropská i mezinárodní pravidla a standardy platná pro základní práva a snažili jsme se toto v textu již nyní eh, jasně říci. Myslím, že k tomu dostačují body úvodních ustanovení a bude dobré, když eh, všechna čtyři nařízení pro oblast vnitra budou v tomto konsistentní. Pokud jde o ukazatele, tak jak už jsem uvedla na předcházejících zasedání, komise se byla vědoma toho, že předkládané ukazatele jsou eh, čistě eh, mm, návrhem, že je potřeba o nich diskutovat. My jsme zorganizovali k tomuto semináře za účasti členských států a také Evropského parlamentu abychom si nadefinovali společné ukazatele. Ty jsou teď eh, předkládány předsednictvím, členským státům a myslím, že brzy je obdržíte také vy. Takže ta práce na ukazatelích již postoupila nad rámec původního textu komise. Za třetí zmínila bych se o vnější dimenzi. Eh, za prvé tady návrh eh, vyškrtnout odkaz na vnější dimenzi u policejního nástroje Fondu pro eh, vnitřní bezpečnost. My se naopak domníváme, že by tady měla být byť omezená možnost, aby tento nástroj byl použit eh, ve vztahu k třetím státům nebo ve třetích státech. A ještě jedna poznámka k vnější dimenzi. Jsou tady pozměňovací návrhy, které naznačují, že bychom měli zapracovat do textu koordinační mechanismus mezi eh, komisí SVČ a dalšími subjekty. A já už jsem tady vysvětlovala 11. října, že takový mechanismus již nyní existuje a za druhé je důležité, abychom zajistili adekvátní koordinaci se všemi dalšími evropskými finančními nástroji, nejenom v oblasti vnější politiky, ale i vnitřní politiky. A tak si myslíme, že Ehm, jak, jak už jsme řekli, 11. října, bylo by možné sem doplnit do bodu úvodního ustanovení 25, kde se hovoří o soudržnosti opatření, která jsou financována pomocí tohoto nástroje a prostřednictvím nástrojů pro vnější pomoc text, který by zněl, že zajistíme tuto soudržnost tak, že Evropská komise společně s ESVČ plně využije stávající koordinační mechanismy a posílí je, pokud to bude potřeba. Konec citátu. Ještě bych doplnila několik dalších věcí. Několik pozměňovacích návrhů se totiž týká vztahů mezi členskými státy a Europolem. Samozřejmě, že si velice ceníme práce Europolu a dalších agentur v oblasti záležitostí vnitra, pokud jde o provádění politiky pro záležitosti vnitra a samozřejmě nemáme problém s tím odkázat na práci Europolu. Nicméně si myslíme, že k tomu třeba přistoupit opatrně, kdy v tom textu používáme podobné odkazy. Také chci připomenout, že možnost eh, definovat eh, blíže vztahy mezi Europolem a členskými státy. Tato možnost tady bude, až předložíme nařízení eh, o Europolu, nové nařízení o Europolu. A ještě o jednom návrhu se zmíním. Zde možná došlo eh, k nedorozumění. Je to návrh 61, kde se navrhuje vyškrtnout veškeré odkazy na veřejné a soukromé partnerství a i tady byla vyslovena obava, že tím, že tam tento odkaz zůstane v tom textu, takže tím vlastně budeme podporovat privatizační, privatizaci záležitostí v oblasti veřejného pořádku, což samozřejmě není cílem. Záměrem eh, je rozšířit nástroje, které orgány provádějící právo mají v oblastech, jako je kyberkriminalita, kde čistě veřejný přístup není dostatečně efektivní a kde větší spolupráce se soukromým sektorem může přinést významné výsledky. Děkuji, pane předsedo. Now the Cyprus presidency. Děkuji nyní paní Hadě Konomu za kyperské předsednictví. Agri, agri popolu. Agri popolu, pardon, omlouvám se. Eh, Děkuji, pane předsedo. Bohužel tady dnes nemohla být moje kolegyně kvůli náhle změně letu, takže eh, z předsednictví budu dnes zastupovat já. Nejprve bych chtěla poděkovat za možnost, abychom zde jménem předsednictví vystoupili při diskuzi o této problematice. Pracovní skupina, ad hoc pracovní skupina v radě skončila první fáze své práce, a to 15. října, s tím, že vyjednávání se dostávají na úroveň rady. 5. listopadu, to znamená včera, proběhlo první zasedání rady, kdy jsme měli možnost vyjasnit si celou řadu záležitostí. Předsednictví chce eh, dvě záležitosti předložit koreperu 15. listopadu a těmi dvěma složkami mám na mysli Fond pro vnitřní bezpečnost policejní spolupráce a Fond pro vnitřní bezpečnost hranice a víza. Naším záměrem je předložit to koreperu 15. listopadu, abychom dostali mandát pro zahájení oficiální vyjednávání s Evropským parlamentem. Cílem předsednictví eh, je Eh, zblížit postoje Rady Evropského parlamentu ještě před 19. prosincem, což je poslední zasedání Koreperu v rámci našeho předsednictví. A ještě bych využila této příležitosti a znovu zdůraznila jménem kyperského předsednictví, že chceme i nadále intenzivně spolupracovat s Evropským parlamentem a Evropskou komisí aby se nám podařilo dosáhnout dohody k těmto věcem, co možná nejdříve. A v neposlední řadě chci říci, eh, že jsme velice rádi za velice konstruktivní spolupráci s vaším výborem. Děkuji. Děkuji, máme teď prostor pro diskuzi. Několik lidí se přihlásilo. Paní Argentiny. Děkuji, wel, voorzitter. wacht wel even. Děkuji, pane předsedo. Co se co se týká nizozemských pozměňovacích návrhů a tedy, eh, kterých se bude týkat můj příspěvek, takže výjimečně budu mluvit nizozemsky. Eh, chtěla bych eh, poděkovat, protože moje kolegyně tady není, tak vlastně bych měla několik připomínek. Vyslechla jsem, co zde zaznělo ze strany komise ohledně pozměňovacího návrhu 61, kde se hovoří o partnerství veřejného a soukromého sektoru, tak chtěli bychom zachovat nás, náš pozměňovací návrh, protože máme určité obavy, pokud jde o spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti spolu, eh, bezpečnosti a pan zpravodaj Jakolíno eh, hovořil také o pozměňovacích návrzích 75 a 79, které se zabývají finančními aspekty a financováním opatření, eh, bezpečnostních opatření pro, ohled, pro tam, kde jsou spochybňována základní práva. A tyto pozměňovací návrhy podle nás umožní určitým způsobem stabilizovat eh, evropské financování. Domníváme se, že to nemůže probíhat za pouze za použití eh, evropských dotací za projekty, které nedodržují eh, základní práva. Takže toto jsou dvě, dva pozměňovací návrhy, 75 a 79. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nikdo další se z poslanců nehlásí. Dobře, takže vrátíme slovo panu Jakolinovi, aby mohl odpovědět eh, eh, na to, co eh, se ptala paní z Argentíny. Intanto ascoltato sia l'intervento del... Děkuji. Ano, samozřejmě jsem vyslechl pozorně příspěvek komise i rady ohledně této věci, na které práce již výrazně pokročily, ale samozřejmě potřeba ještě to dotáhnout do konce na základě eh, diskuse s kolegy, jak jsem řekl, bude příští týden schůze stínových zpravodajů. Pokud se týká pozměňovacích návrhů Tavare, zejména číslo 75, kde se požaduje hodnocení dopadů eh, ohledně dodržování základních práv. V obecném nařízení od kolegy Fontány se jasně řídá, že, eh, říká, že finanční akce komise musí dodržovat legislativu Evropské unie. Takže podle nás musí být zde provedeno hodnocení ex ante. Ale postup, který je velice náročný, komplikovaný, ta, ten, který se zde navrhuje na základě hodnocení, dopadu a tak dále, ten není plánován, ten neplánujeme. Kolega Tabares předložil i další pozměňovací návrhy, o kterých jsme mm, uvažovali, diskutovali a mělo by to tedy zakončit úspěšně. Co se tedy týká pozměňovacího návrhu 76, který odkazuje na využití nástroje pro podpůrné akce ve třetích zemích, tak tyto kompetence by měly být podřízeny iniciativě komise prostřednictvím eh, nezávislé intervence na vysoké úrovni. Dovoluji si tedy zopakovat, že jsme samozřejmě otevřeni, že jsme připraveni hledat ta nejlepší a nejkonsistentnější řešení v konstruktivním duchu, tak abychom ještě lépe mohli bojovat proti organizovanému zločinu. Poté, co si definujeme, toto způsobnosti, tak musíme položit základy pro odpovědné akce na základě principu solidarity prostřednictvím nástroje, který musí být aktivně zapojen, propojen a integrován s ostatními záležitostmi a ostatními nástroji. Hovořím o prevenci samozřejmě a o boji proti organizovanému zločinu, což je předmětem činností, které na kterých pracuje také komise. Je tedy důležité najít zdroje, efektivní zdroje, abychom je mohli poskytovat, přidělovat těmto programům. Máme zájem přidělit více prostředků národním programům, které spadají do působnosti členských států, protože myslíme si, že jednotlivé zásahy musí být skutečně cílené a připravené podle specifických konkrétních požadavků a potřeb jednotlivých členských států, aniž bychom samozřejmě zapomínali na to, že existuje evropský rámec, v jehož, ve kterém musí tyto jednotlivé iniciativy se konkrétně realizovat. Co se týká pozměňovacího návrhu 75, zde mám několik výhrad, již jsem to řekl kolegovi Tavaresovi, stejně jako i u ostatních pozměňovacích návrhů. Budeme mít ještě příležitost příležitost o tom hovořit s ním i s ostatními kolegy v blízké době, abychom našli konsistentní a co nejlepší řešení. Děkuji. Um, uh, no Děkuji. Pokud nemáte žádné další um, dotazy nebo poznámky k této diskuzi, tak diskuzi ukončíme. Orientační hlasování bude probíhat 27. jak už jsem říkal, a Další věc, která se rovněž týká Fondu pro vnitřní bezpečnost, další bod na našem programu jednání. Tam je zpravodajem pan Marinesku. A vidím, že pan zpravodaj již dorazil, takže v tom případě můžeme rovnou pokračovat. Omlouvám se, já jsem vás chvilku hledal, pane Marinesku, a chtěl jsem udělat krátkou pauzu. Vy tu nicméně jste, takže teď projednáme zprávu Fondu pro vnitřní eh, bezpečnost, vnější hranice a víza. Zpravodajem je tedy pan Marinesku, pak si vyslechneme komisi radu a samozřejmě poslance ještě připomenu, že i tady proběhne orientační hlasování na dalším zasedání výboru 27. listopadu. Mulțumesc colegilor care au depus eh, amendamente la eh, acest eh, regulament. Amendamentele depuse de mine au... Mm, děkuji pozměňovacích návrzích jde o to, aby se zavedly určité normy týkající se bezpečnosti hranic a abychom zvýšili, zvýšili tuto bezpečnost tak, aby vlastně ty disponibilní prostředky byly odpovídajícím způsobem použity, tak, aby se dosáhlo tohoto cíle. Pokud, pokud jde o návrh rozdělení zdrojů komise, tak jsem ho nezměnil, ale navrhuji zde jiný postup jak by se vlastně prostředky měly potom přidělovat po ukončení dialogu s jednotlivými státy. To znamená, až budeme vědět, jaké akce konkrétní se budou také pomocí těchto prostředků financovat. Kolegové předložili mnoho pozměňovacích návrhů v souvislosti s lidskými právy, s ochranou osobních údajů. E, jde zde o to, abychom vlastně dívali, jakým způsobem jednotlivé prostředky mají být použity. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dáme slovo komisi, následně radě. Takže paní Pajk, ještě jednou chtěla byste vystoupit? Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji. Já už jsem měla možnost na předchozím zasedání se k této problematice vyjádřit a vyjádřit se k pozměňovacím návrhům pana zpravodaje, takže teď už jenom velice stručně e, k obecným tendencím, které vyplývají z předložených pozměňovacích návrhů. Jednak zopakuji to, co jsem řekla u těch základních práv. Vím, že cílem zpravodaje je najít to správné místo v nařízení, pro tuto problematiku, tak aby základní práva byla dodržována ve všech akcích financovaných Evropskou unii. U ukazatelů jsem říkala, že text komise v tuto chvíli je přepracováván společně eh, členskými státy a pokud jde o vnější dimenzi, tak eh, na jedné straně je tady návrh na vyškrtnutí vnější dimenze a já doufám, že náš výbor pochopil z toho, co jsme tady říkali dříve, že je důležité, aby tam tento odkaz byl zachován. Pokud jde o problematiku koordinace s SVČ a s dalšími nástroji pro vnější činnost, i zde bych zopakovala, že není vhodné tady definovat ten mechanismus v tomto nařízení, ale myslím si, že by bylo možné to řešit eh, stejně jako u toho předcházejícího bodu formou úvodního ustanovení konkrétně eh, v bodě 25 eh, úvodních ustanovení. Některé pozměňovací návrhy hovoří o využívání delegovaných eh, aktů místo prováděcích aktů a já si myslím, že to je spíše horizontální problematika týkající se všech čtyř nařízení, což se jistě bude projednávat v rámci trialogu, kdy Rada je spíše pro prováděcí akty. Komise samozřejmě sleduje postoje jednotlivých institucí a doufáme, že se nám podaří dosáhnout výsledku, který eh, určitou společnou koncepci a chápání eh, věci bude respektovat. Je nám líto, že došlo k navržení eh, vyškrtnutí některých věcí, například pomoc v nouzových situacích, protože my si myslíme, že právě třeba taková krizová situace na jihu středozemního moře Eh, byla situace, která eh, spustila využití tohoto, eh, tohoto fondu, těchto prostředků. Takže bych byla ráda, aby výbor tuto možnost mimořádné pomoci nadále umožnil. Komisi je také líto, že navrhujete vyškrtnout odkaz na Eh, takzvané inteligentní hranice, protože Evropská rada eh, nás požádala, abychom zpracovali k této problematice návrh a my bychom byli rádi, aby odkaz eh, na financování tohoto programu v nařízení zůstal. Samozřejmě, že parlament a rada budou mít možnost společně rozhodnout o obsahu a budoucnosti systému inteligentních hranic, systému vstupu, výstupu a registrovaných cestujících, ale já si myslím, že toto není to vhodné místo smést tento projekt ze stolu. Byly předloženy jen další pozměňovací návrhy, které modifikují působnost tohoto fondu. Tady bychom byli rádi, kdybyste to velice pečlivě zvážili, aby nedošlo eh, k nedorozumění. Některé pozměňovací návrhy z vašeho výboru, ale rovněž z výboru AFET navrhuji zakomponovat sem také do působnosti fondu Azyl, což si myslím, že může být zaváděj, zavádějící a může dojít k překryvu s fondem pro migraci. Takže bychom byli opatrní, pokud je o rozšíření působnosti tohoto fondu. A na závěr je tady několik pozměňovacích návrhů, které hovoří o roli agentury Frontex a jak už eh, jsem říkala, eh, k Europolu jsme samozřejmě rádi, že Eh, tato agentura funguje, spolupracuje s členskými státy na implementaci politik pro záležitosti vnitra. Je tady několik pozměňovacích návrhů poslanců, které se ovšem ubírají různým směrem. Některé z nich si přejí, aby Frontex eh, měl širší mandát i nad rámec svých současných zdrojů, aby to je například návrh číslo 55 nebo seznam priorit v oblasti zprávy hranic, to je návrh 207. Jak říkám, my si ceníme práce, kterou odvádí Frontex a budeme rádi, když členské státy budou zpracovávat programy eh, ve Fondu pro vnitřní bezpečnost, využijí veškerých prostředků, možností, které máme, včetně možností Frontexu. A naším záměrem je sestavit jejich kompletní seznam až budeme řešit tuto problematiku s členskými státy eh, příští rok. Takže te, tehdy zajistíme, aby eh, jsme jednoznačně odkázali na standardy a osvědčené postupy, které zpracovaly členské státy společně s Frontexem. Na druhé straně v bodě odůvodnění 12 eh, je tady návrh na vyškrtnutí požadavku komplementarity mezi kroky a akcemi Frontexu a těmi, které financuje tento nástroj, my přesně nechápeme, proč by mělo dojít k tomuto vyškrtnutí. Naopak je důležité, aby taková komplementarita fungovala. Frontex má velice omezený rozpočet, je třeba zajistit, že Frontex se tím pádem může soustředit na věci, které dělá nejlépe a to doplňují akce, které provádějí jednotlivé členské státy. Samozřejmě, že kroky jak Frontexu, tak členských států jsou eh, přínosné a jsou ku prospěchu zprávy vnější hranice. Tak to jsou z mé strany nejdůležitější připomínky. Děkuji. Eh, Děkuji a, a nyní za kyperské předsednictví paní Kupulus. Děkuji, pane předsedo. Budu velice stručná chci zopakovat, že to chceme vzít na Korefer 15. listopadu. Doufáme, že dostaneme mandát k trialogu s parlamentem. Děkuji. Děkuji a nyní uh, jednotliví poslanci nejprve zpravodaj ve výboru AFED, paní Flotter. Uh, Děkuji. Takže výbor pro zahraniční záležitosti se zabýval těmi otázkami, které zde nastínil zpravodaj, zástupce komise rady. 6. září ostatně jsme schválili 36 hlasy pro toto stanovisko poměrně širokou většinou. Co se týká té asilové dimenze tohoto nástroje, právě ten fond pro azyl a migraci nehovoří, nezahrnuje hranice, takže se nám zdá zcela nezbytné, aby se tato dimenze azylu zapracovala do tohoto finančního finančního nástroje pro ochranu hranic tak, a protože to je obla, velmi citlivé místo týkající se případné ochrany lidí, kteří budou toto potřebovat, mezinárodní ochrany, tak aby se zaručila struč, striktní aplikace principu nenavracení. Myslím si, že to je opravdu alternativa, kterou výbor AFET považuje za svou. Co se týká konsistence jednotlivých politik Unie, tak názor stanoviska AFETu zdůrazňuje akce zahraniční, služby pro vnější činnost, tak, aby nikdy nebyly proti základním právům, tak jak je uvedeno ve článku 21 smlouvy o Evropské unii. Stanovisko AFETu také posiluje uh, dimenzi lidských práv, jak již komise řekla, tak abychom si zajistili, že žádné finanční eh, prostředky nebudou eh, v rozporu s ochranou lidských práv a potom také je cílem, aby se umožnilo financování kapacit hodnot, hodnotících kapacit členských států těch konkrétních akcí v oblasti lidských práv na hranicích. Dále ve stanovisku se uvádí ohledně důležité otázky, která se může zdát semantická, ale obsahuje určité výrazné politické nebezpečí, tak jsme se postarali o to, abychom odlišili pojmy hrozby, rizika a výzvy. Myslím si, že je velice důležité to udělat, protože tento nástroj musí harmonizovat také svou semantiku s ostatními nástroji, nebo ostatními nařízeními, které jsou již schváleny. Ať už jde o Frontex, tam, jak víte, tak jsme pracovali s pojmem rizika, analýza rizik, kterou rozvíjí agentura Frontex, takže jsme převzali tento pojem na místo pojmu hrozba a také tam, kde to bylo relevantní, tak jsme uvedli spíše ne, nikoli v hrozby, ale spíše výzvy, kterým musí čelit politiky Evropské unie v této oblasti. Dále jsme nahradili pojem snad, snadné cestování legální, to neexistuje nikde jinde, takže je zde otázka spíše eh, legální mobility a spíše jsme použili pojem, který se používá v jiných textech, které již byly schválené radou, jako například organizovat a usnadňovat legální migraci, co se nám zdá přesnější a zejména to odkazuje na dokumenty a texty, které již byly schváleny v rámci Evropské unie. Takže toto je, potom ještě se posiluje pojítko s politikou vízovou a s mobilitou, tak abychom zaručovali, že na hranicích bude eh, se usnad, budou se usnadňovat přechody, přejezdy hranic v souvislosti s vízovým kodexem také, s, aby konzulární pokrytí také bylo tohoto všeho tak, aby skutečně docházelo k usnadňování mobility osob přes hranice. Takže je to asi pět hlavních bodů které jsou jádrem pozměňovacích návrhů, které byly schváleny výborem AFED 6. září. Děkuji. Teď uh, mají slovo jednotliví poslanci. Uh, Děkuji. Děkuji zpravodaji. Již jsme měli příležitost na schůzce stínových zpravodajů eh, k diskusi, abych zdůraznila, co je důležité pro nás jako zelené, že hmm, ten fond hranice nebude věnován pouze zabezpečování hranic, ale také k zajištění mobility, protože hranice jsou také od toho, aby lidé přecházeli a to si přejeme. Takže fond by se měl využívat na využití této mobility. Samozřejmě pro nás je důležitý aspekt lidských práv. Myslím, že má smysl um, to vš- tam vždy zařadit, když to tam patří. Máme velice konkrétní ustanovení. Nemělo by smysl to dávat to mm, jednoho, jenom do jednoho odstavce. Ale tam, kam to patří, externí dimenze byla zmíněna. My jsme proti té externí dimenzi. Máme pochopnosti, zda si to máme přát politicky, zda je to nutné, pak jsou také otázky legality, protože DG Home se má zabývat vnitrem. Pak máme externí akci, ta se má zabývat externími věcmi. Teď to ale směšujeme a bereme roz, vě, prostředky z rozpočtu vnitra na externí věci. E, otázka je, jaké problémy tam jsou a jak je lze překonat. Přesto bychom eh, se eh, na to měli podívat, když a položit si otázku, zda peníze eh, z vnitřních vzdáleností chceme dát do externích. Myslím, že je nebezpečné, když do tohoto fondu dáme věci, o kterých jsme ještě nerozhodli. To patří pro Eurosul is uh, eh, Smart Borders, to ještě ani komise nenavrhla, ale již je to v tom textu. Ehm, ne, že bychom to měli úplně likvidovat, ale není to správné místo. Nejprve potřebujeme legislativní návrh, o tom jednat. A to ještě nemáme ani na stole. Uh, takže nerezervujme peníze na něco, k čemu jsme se ještě nemohli vyjádřit. To by mělo být jasné. Peníze by se měly dávat jenom na, to, na věci, na o kterých už bylo rozhodnuto. Dále ta myšlenka eh, hrozeb. Migrace není hrozba. Mohou tam být rizika na hranicích, ale nikoli hrozby. Podporujeme sociální demokraty v tom e, začlenění šengenských záležitostí, aby se ten hraniční fond používal pro zajištění volného pohybu občanů v Unii. Tomu je třeba věnovat velkou pozornost. Vím, že Spravodaj předložil otázky, k tomu nevím, zda eh, pane Marinesku, již jste eh, dospěl k nějakému rozhodnutí v tomto. Ne? Nikdo další? Ano, já budu velmi stručná. Já bych chtěla pouze také říci, jak říkala paní Flotr, nezdílím ten pocit, o kterém hovořila komise ohledně vyloučení otázek azylu. Myslím si, že naopak by to bylo srozumitelnější, kdybychom odkázali také na tu dimenzi související s azylem, tak jak zde bylo navrženo. A druhá věc velmi stručně se týká terminologie. Tam jsme zjistili, jako u jiných zpráv, určité přání změnit tedy ten název ne legální, tedy nez, nezákonným. Děkuji. I see. If no one else is going to make an... Dobře, takže pokud už se nikdo jiný vyjádřit nechce, vrátíme slovo panu Marineskovi, prosím. Thank you, president. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat také kolegům za jejich vyjádření. E, já doufám, že se nám podaří najít kompromis. Tento týden ještě proběhne zasedání se stínovými zpravodaji, takže děkuji, děkuji také komisi. Podporuji v podstatě všechno, co zástupkyně komise uvedla a chci poděkovat také radě za ochotu dokončit eh, celou problematiku, spustit trialog eh, a zprávu uzavřít. Děkuji. Pan předseda. Omlouvám se za problémy s mikrofonem. Teď eh, je tomu skutečně tak, jak jsem si myslela předtím, že jsme trošku času ušetřili. Jednali jsme rychle a teď budeme muset v případě dalšího bodu počkat na paní zpravodajku. Uděláme si tedy pětiminutovou pauzu. Za pět minut znovu začneme. Děkuji. Paní McIntyre, zpravodajka, která má na starosti tzv. program Pericles, právě vchází do sálu, takže dáme jí minutku, aby se usadila, připravila abych mezi tím oznámil, že se jedná o bod 19, který budeme teď projednávat. Jde o akční program v oblasti výměn pomoci odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání. Jedná se o program Perikles 2020. A nám eh, jde o to projednat pozměňovací návrhy k nařízení, kterým se ustavuje tato výměna a programy odborného vzdělávání. Bylo předloženo zhruba 20 eh, pozměňovacích návrhů, předtím jsme jich měli 19, eh, máme jich 42. Orientační hlasování proběhne 27. listopadu. A teď už předám slovo paní McIntyre. Pak minutku bude mít komise a rada a poté poslanci. Takže Paní McIntyre, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, za to, že jste eh, na mě eh, počkali. Bohužel ještě nezvládám být najednou na dvou místech, a pracuji na tom. Nejprve bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům k této zprávě a také sekretariátu za maximální pomoc a podporu. Vy, kteří eh, nejste obeznámeni s touto problematikou, jedná se o program eh, pomoci eh, a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání. Takže je to užitečný program, přesto není nějak rozsáhlý a v zásadě, myslím, panuje schoda. Je tady několik pozměňovacích návrhů, celá řada z nich je pro mě zcela přijatelná proběhlo jedno zasedání stínových zpravodajů, kde jsme e, skloubili e, některé věci a připravili kompromisní pozměňovací návrhy, které berou v potaz řadu těch původních pozměňovacích návrhů. A Chtěla bych poděkovat také komisi za odvedenou práci a za to, že nám skutečně podrobně vysvětlili záměr tohoto programu a v důsledku tohoto všeho Eh, jsem mohla stáhnout jeden ze svých pozměňovacích návrhů, takže skutečně se nám podařilo dosáhnout eh, už nyní velké míry kompromisu a konsenzu. Nicméně jsou to dvě sporné záležitosti a tady bych eh, přivítala, kdyby se k tomu výbor mohl vyjádřit. První věc souvisí s takzvanými aktiv přenesené pravomoci. Jedná se o oblast, a myslím, že to byla buď to konference předsedů nebo eh, předsedů výborů, eh, která uvedla, že každá zpráva eh, by měla v sobě mít zapracované akty v přenesené pravomoci. A předtím, než jsme to tam zapracovali, tak myslím, nebo než to tam zapracujeme, tak ta zpráva vůbec není přijatelná pro plenární zasedání. Já jsem chtěla spolupracovat, takže jsem tam zapracovala návrh na v přenesené pravomoci. Nicméně vím, že stínoví zpravodajové, pan Diaz de Mera konkrétně, velice si ho vážím, ale ten si myslí, že bychom tam tyto akty přenesené pravomoce zapracovávat neměli. Takže si myslím, že o tom by měl rozhodnout náš výbor. Zda je potřeba tyto akty do konečného textu zapracovat či nikoliv. Druhá oblast, kde dochází k jistým sporům, je otázka spolufinancováním výše spolufinancování. Já jsem navrhovala určité číslo, určité procento a mým důvodem bylo zajistit, aby ty omezené prostředky, které máme k dispozici, byly eh, distribuovány co možná nejšířeji a aby pokryly co možná eh, největší počet eh, částí tohoto programu. Jiní zase mají názor takový, že ta míra spolufinancování by měla být vyšší. Takže jde o otázku míry spolufinancování a o ty akty e, v přenesené pravomoci, které jsou v tuto chvíli sporné. Ale jinak myslím, že panuje schoda a že většinu pozměňovacích návrhů jsme dokázali zapracovat do kompromisních návrhů. Takže teď by mě zajímalo, co by k tomu mohli říci kolegové. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan předseda říká děkuji. Zástupci komise e, chce vstoupit do diskuze v této chvíli. Děkuji. Pane předsedo, jsem Jan Karlo a pracuji v oddělení, které odpovídá za současný program Perikles a obecně ochranu eura. Jsem velice rád, že naše spolupráce s paní McIntyre byla velice dobrá. Jsem také velice rád, že paní zpravodajka podpořila pokračování programu Perikles po dobu další, dalšího finančního výhledu. Také dobré, že došlo ke stažení pozměňovacího návrhu, kterým eh, měla být vyloučena jedna cílová skupina pro eh, školení k státní zástupci, protože si myslím, že pro komisi, alespoň pro komisi je to důležitá věc. Pak je tady eh, třetí věc, velice důležitá i pro nás, a to je výše spolufinancování. My jsme provedli eh, důkladné posouzení dopadů, když jsme předkládali návrh na řízení a na základě posouzení dopadu proběhl další seminář společně se všemi zainteresovanými subjekty, hlavně s příjemci eh, z členských států. Byli to skutečně ti, kteří využívají programu Perikles a kteří také odpovídají eh, za zlepšování ochrany eura proti padělání a všichni uvedli, že by byli velice rádi, kdybychom mohli eh, míru spolufinancování navýšit a aby obecně byla ve výši 80% a pouze v odůvodněných případech, aby byla 90%. Takže eh, jsme si provedli tento průzkum, který eh, toto prokázal a to je také důvod, proč by komise se chtěla přidržet svého návrhu 80 a 90 v případě míry spolufinancování. Pokud jde o aktiv přenesené pravomoci, i to je velice důležitá problematika. Víme, že je tady obecný postoj ve vašem výboru, že názory se ale do určité míry různí. My sami v tuto chvíli nic nenavrhujeme, protože si myslíme, že ten současný návrh eh, by pro komisi byl poměrně eh, zatěžující, pokud jde o implementaci. Například by to znamenalo, že by se musel uplatnit postup pro aktiv přenesené pravomoci pro stanovování každoročního pracovního plánu. Každý rok bychom tedy museli projít tento eh, postup, znamenalo by to asi dvouměsíční zdržení a nebyla by to jenom administrativní zátěž, ale, jak říkám, došlo by i ve spoždění při eh, zveřejňování výzev k předkládání mm, nabídek, takže bychom se neradi ubírali tímto směrem. Nejsme tady pro tento pozměňovací návrh, který obsahuje aktiv přenesené pravomoci. Pak jsou tady ještě drobnosti, na které mm, přesto chceme poukázat. Například jsme se všimli, že eh, v jednom eh, z návrhů, eh, bylo to myslím návrh 30, se píše, že akce Perikles by se měly omezit pouze na výměnu personálu. Tak jak víte, nebo možná nevíte, tak ten současný program organizuje hodně mm, seminářů, školení a je to něco, co jde nad rámec pouhou, pouhé výměny mm, personálu. Což nám napomáhá naplňovat cíle tohoto programu a proto bychom byli velice rádi, aby nám tato možnost eh, i nadále zůstala a aby tento návrh 30 pokud možno nebyl odsouhlasen. Další věc se týká eh, osvěty, pokud jde o veřejnost. To, mají na starosti, to má na starosti Evropská centrální banka a má na to velice omezený eh, rozpočet, eh, ale přitom je to problematika velice důležitá. Je to zhruba milion eur a my si myslíme, že eh, tato mm, osvětová kampaň by měla zůstat v pravomoci Evropské centrální banky. To je tedy vše k našim poznámkám. Ještě na závěr se říci, že vítám text, který se týká standardu OLAFu a vítám tu doložku boje proti podvodům, což je pozměňovací návrh 40 a 41, které byly nedávno připojeny ke zprávě. Tyto návrhy vítáme. Děkuji. Eh, bychom mohli dát slovo kyperskému předsednictví. Chce si někdo vzít slovo? Pokud ne, tak budeme pokračovat dál dáme slovo poslancům pan Jasomeras. Děkuji, pane předsedo. Hned na začátku přirozeně bych chtěl říci, že děkuji paní McIntyre za odvedenou práci. Jako vždy pracovala velice efektivně a děkuji také za citlivý přístup neboť se skutečně snažila eh, přijmout většinu z mých eh, osmi pozměňovacích návrhů. Většinu z nich se pokusila eh, zapracovat, ačkoliv na některých věcech jsme se úplně neschodli, což myslím, že je ale přirozené. Jsou to dvě pozmě- dva pozměňovací návrhy, které ovšem považuji za velice důležité. V těchto dvou pozměňovacích návrzích, pane předsedo, paní zpravodajko, Eh, bohužel nemohu ustoupit a teď vysvětlím proč. Tak eh, zaprvé je to proto, že mám rozsáhlé zkušenosti v oblasti ochrany eura. Skutečně rozsáhlé zkušenosti eh, z parlamentní oblasti a u jiné zprávy, kde já jsem sám zpravodajem a která souvisí s tímto návrhem, Kromě toho mám zkušenosti s dalšími asi sedmi, osmi zprávami, které eh, souvisejí s touto zprávou. Myslím si, že je třeba euro chránit co možná nejefektivněji. Myslím si, že v zásadě je chráněna tato měna velice dobře, a to proto, že se o to snaží všechny zainteresované instituce, včetně parlamentu, komise a tohoto programu Perikles. Ty náklady na program jsou skutečně minimální. V podstatě to je ročně 1 milion eur. To je ta částka, o které tady hovoříme, to je celkový rozpočet. Myslím si, že za 1 milion eur ročně dosahujeme skutečně velké efektivity, která hodně komplikuje padělání evropské měny. Je obtížnější ji eh, padělat než eh, americký dolar. A pak je tady druhá věc, eh, kde paní McIntyre musím říci, že mm, v podstatě pokud jde o otázku toho spolufinancování, jsem pro tu výši 80% v normálních případech a 90% ve výjimečných případech. Pro mě osobně to je eh, důležité, nejenom proto, že to tak říkám, ale mám proto eh, své objektivní důvody, které směřují k ochraně společné měny. Další věc. Jak asi víte, tak jsme měsíce tady mluvili o aktech v přenesené pravomoci k nařízení, ke kterému zpracovávám zprávu já. A my se už eh, blížíme interinstitucionální eh, dohodě. A protože ta věc je velice citlivá, protože jde o to udržet dostatečnou efektivitu eh, v naší, naší práci, tak souhlasím vlastně s komisí, že této zprávě bychom neměli hovořit o aktech přenesené pravomoci. Nám jde o dobré řízení programu a nejde nám přeci o to, abychom museli spouštět každý rok ten proces aktů v přenesené pravomoci. Takže eh, v tomto se naprosto shoduji s Olafem. A protože já jsem vždy pro efektivitu, Ačkoliv chápu, že někteří mají trochu jiné mm, názory a jiná kritéria, chápu, že je potřeba se eh, shodnout. Takže bez ohledu na to, že eh, většina podporuje eh, vaše kompromisní návrhy, tak předkládám ke zvážení, abyste zohlednila naše zkušenosti eh, tady strany Lidové v Evropském parlamentu, pokud jde o ochranu společné měny. Děkuji. Pan předseda, děkuji. Nevím, jestli je tady ještě nějaký další poslanec eh, výboru, který by chtěl přispět této diskuzi. Eh, v, tak, v tom případě, pokud tomu tak není, vrátíme slovo paní McIntyre, aby mohla reagovat. Máte slovo, paní McIntyre. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Děkuji také komisi a panu Nezdemera za jejich příspěvky. Chci říci pro komisi, že e, jsou dva pozměňovací návrhy, které se vám nelíbí. Jeden z nich je 30 a druhý asi 27. Dle mého názoru bych tedy ty, tyto dva návrhy zamítla. A pak je tam ještě jeden, který myslím, že bychom měli zamítnout. Teď to nemůžu najít, ale jeden z těch prvních, který myslím, že nezapadal do té zprávy. 20, číslo 20. Chci říct, že souhlasím s komisí k těm, těm mm, názorům na tyto mm, návrhy a podle toho bude vypadat můj hlasovací seznam. K těm přeneseným pravomocem já jsem eh, se řídila radou eh, konference předsedů výborů. Možná přes vás, pane předsedo, se chci zeptat, zda jako výbor máme názor na to, že bychom tam měli eh, začlenovat ty přenesené pravomoci nebo ne. Protože já nemám problém podpořit pana Díaz de Meros a stahnout je, pokud to by byl názor, mm, tedy to nám můžete říci vy, eh, z konference předsedů. Blížíme se dohodě a jedna věc je otevřená a to, je, to jsou eh, výše financování. Členské země trpí problémy, škrty, a nemůžeme proto očekávat, že je tímto, pro, tímto programem je vlastně svýšíme, je, je, je, jak si vykoupíme tím, že zvýšíme kofinancování. Jako Takže doufám, že dosáhneme širší dohody. Ano, vy jste tedy navrhla přímo na předsedu uh, Eh, ohledně těch pře- přenesených pravomocí, zda my jsme to udělali jaksi eh, snadněji než jiné výbory, které se dostaly do skutečných problémů při implementaci těch přenesených pravomocí. Ale já bych navrhoval, abychom vyšli vstříc vašemu návrhu, tak bychom měli o tom jednat bilaterálně, protože to není otázka, která by se dala řešit v tuto chvíli. Takže bychom o tom měli dále jednat, o tom, co přesně je na stole. a pak se pokusit vyjasnit to písemně. Pokud nechce nikdo k tomu nic dalšího, k tomuto bodu, vidím, že se nikdo nehlásí, tak dám slovo zpátky komisi, aby reagovala. Děkuji. Předsedo paní McIntyre. Eh, k návrhu zmítnout návrhy 2730 je tady ale ještě jeden návrh, který je problematický pro komisi. A to je číslo 7, který Eh, vylučuje eh, speciální školení z programu Perignes. To jsou například techničtí experti národních bank, kteří ukazují policistům a orgánům v trestním řízení všechny bezpečnostní technické záležitosti bankovka, na bankovkách, aby se byli vědomi možností, jak je možné falzifikovat bankovky podle návrhu 7 už by to nebylo, toto už by nebyla cílová skupina programu Perikles, my bychom byli pr- velice uh, pro uh, zamítnutí tohoto návrhu vyloučit jiné skupiny specialistů. Děkuji. Pokud nebude další diskuse, tak přejdeme k bodu 20, to je poslední bod to je SEPOL, Evropská policejní akademie. Ví, jsme velice rádi, že tady máme za CEPOL pana doktora Ference Banfio, ředitele Evropské policejní akademie který je připraven k výměně názorů společně s panem Reinhardem Príbem. E, Reinhard Prieber, který tady byl na schůzce koordinátorů, nyní e, je ředitelem pro vnitřní bezpečnost generálního ředitelství pro vnitřní záležitosti. Ehm, do konce roku 2012, začátku 2013 by komise měla podat návrh ke spolurozhodování, aby současné rozhodnutí CEPOL byl souladu s Lisabonskou smlouvou. Takže abychom se připravili na tento návrh, součást eh, kračujícího dialogu, tak ředitel CEPOL pan Banfi a pan Freebes z DG pro vnitřní bezpečnost byli pozváni do výboru Libe o stavu situace ohledně CEPOL. Takže si vyslechneme prezentaci pana Banfiho, pak eh, několik minut s panem Príbem, pak dáme slovo všem zájemcům. Takže pan Banfi 10-15 minut. Pane, vážený pane předsedo, vážení poslanci výboru Libe, kolegové, dámy a pánové, jsem vděčný za příležitost, kterou mám jako ředitel Novské policejní akademie ilustrovat úspěchy CEPOL při prosazování Evropské policejní spolupráce pomocí learningu. Dovolte, abych popsal změny, CEPOL v posledních několika letech. Chci jasně říci, že díky dělosti Evropského parlamentu může nyní CEPOL konstatovat, že jeho fungování je legální, eh, spolehlivé a eh, běž, probíhá funkční. Od roku 2010 byly vyřešeny všechny administrativní nedostatky, prokázaly to konsekutivní pozitivní audity, které mimo jiné konstatovaly efektivitu našeho interního kontrolního systému. My jsme náš domácí úkol udělali. Největší změny, které se implementují v oblasti um, policejního vzdělávání, stále probíhají bylo, zaprvé bylo zjednodušeno řízení. Výbory, které se scházely třikrát, čtyřikrát do roka, byly rozpuštěny, byly racionalizovány pracovní skupiny CEPOL mm, v souladu s zaměřením na výsledky a snížení jednání správní rady z šesti na dvou zasedání ročně vedly ke snížení nákladu ve výši z 518 000 euro na 2009 na 149 000 euro v roce 2012. Hlavní činnost CEPOL dosáhla pokroku co do kvality i kvantity. Spokojenost účastníků je asi 93 Školení poskytované evropským policistům je nyní nákladově efektivnější. Počet účastníků CEPOL, činnost, činností CEPOL zvýšil, se zvýšil v roce 2000, z 2300 v roce 2009 na 4600 v roce 2011 a bude se blížit 5000 letos. Jedno z našich hlavních produktů, evropský um, program výměny, policejní výměny, měl 50 účastníků v roce 2009, 299 2011 a podobné číslo bude i v roce 2012. Program je financován plně CEPOL, přičemž do roku 2010 byl financován zvláštní dotací komise. A účastníci ten program zhodnotili jako dobrý nebo velmi dobrý 98%, více než 98%. Nabízíme nové možnosti vzdělávání evropské policejní komunitě. Nabízíme nové metody, nové možnosti. V roce 2012 počet virtuálních studentů překročilo počet rezidenčních studentů. Více než tři tisíce pro internetové aktivity a 1500 pro rezidenční počet registrovaných uživatelů elektronické sítě CEPOL eh, stoupl na 12 tisíc. Bylo dosaženo eh, více díky, při stejném rozpočtu mezi lety 2010 až 2012. 8,4 až 7 800 milionů. Celkem 38 zaměstnanců podporuje pět eh, národních exper- zapůjčených národních expertů. Náš přístup ke eh, školení je plně integrován do EU, do institucionální struktury EU. Spolupracujeme s komisí a radou. Velká procento našich činností vyplývá z nových, nového politického cyklu pro organizovanou zločinnost nebo podporuje specifické politiky, jako je strategie eliminace e, pašování lidí. Naše tréninkové portfolio má více vrstev, má prioritní oblasti s flexibilními rezidenčními kurzy, online moduly, webové semináře a společná kurikula. Spolupracujeme s ostatními agenturami EU a řadou aktérů v občanské společnosti. Co nelze vyčíst ze, stat, vyčíst ze statistik, ale nelze to podceňovat, je role CEPOL při budování důvěry, harmonizaci praxe, a podpory vzdě, vytváření evropské policejní kultury mezi policejními službami, které se mm, často ani neznaly. Nyní se můžeme obrátit k hlavní otázce povahy e, úkolu naší agentury. Policejní vzdělávání teprve nedávno získalo autonomii jako nástroj policejního profesionismu. Je to v kontrastu k vojenskému světu. Policejní síly v Evropě neměly institucionalizované vzdělávání až do minulého století. Mm, policejní mm, vzdělávací instituce se vyvíjejí od roku dva, od 60. let a e, proto jsou a nejsou ani 50 let staré. Nicméně e, vzdělávání ve službě stále zůstává dominantní. Teprve nedávno bylo, došlo k odlišení mezi policejním vzděláváním a školením. Ten Výraz školní vzdělávání se často používá jako synonyma, ale znamenají něco jiného. Školní jako training lze definovat i jako budování techno, tvorbu technických dovedností pro praktické úkoly. Vzdělání má mít e, celkový efekt na e, jednotlivce a charakter jednotlivce. Proto je širší co do zaměření podporuje kritické myšlení, řešení problémů. V tomto kontextu se budu, budu hovořit o školení policie z vzdělávací perspektivy. Globalizované společnosti policie musí reagovat na měnící se sociální, politicko-ekonomickou realitu. Otevřenost a dialog se společností je klíčem. Profesionální kultura zaměřená na lidská práva, schopnost Eh, vést každodenní dialog. To naše společnosti požadují. Proto školení policistů se liší od vojenského vzdělávání, protože ozbrojené složky mají mm, za úkol eh, obranu a liší se od policejního školení ve službě, protože mají širší, ška, širší zaměření. Otevřenost vyžaduje větší škálu kompetencí. Věda a výzkum e, jsou metody, které jsou nutné a nejlépe se využívají, když e, školení poskytuje e, orgán nebo organizace, které má podpořit opera, operační jednotky. Netvrdím, že ten vzdělávací aspekt by měl vždy převahu, ale klíčem je najít správný mix a uvědomit si, jaké jsou, že, že mají různé poslání. Samozřejmě v době ekonomických problémů každé euro se počítá. Větší efektivita je proto nutná. Nicméně bychom si měli být vědomi rizika přijímání čistě účetního přízkumu. Drobné krátkodobé úspory nemusí nutně vést k větší efektivitě z dlouhodobého hlediska. Policejní složky v Evropě byly postiženy eh, těžce současnými škrty. Školy, rozpočty na školení byly ještě více seškrtány než jiné. Národní eh, vzdělávací instituty, některé z nich v současnosti neposkytují kurzy. To znamená, že nejsou žádní absolventi a jsou, je málo prostředků pro školení aktivních policistů ve službě. Na EU úrovni jsou k dispozici nástroje v oblast justiční policejní spolupráce v trestních záležitostech a ty se neustále rozšiřují, ale nevyužívají se optimálně. Je riziko, že na generace policistů bude mít menší přístup k vzdělávání v době, kdy policejní spolupráce a integrace je stále více nezbytná pro stále eh, se zvětšující přeshraniční dimenzi zločinnosti v Evropě. Především nejkonkrétnější riziko je pro občany, které, kteří budou mít menší, méně kvalitní policii. CEPOL je dedikovaná agentura, která má podporovat policejní spolupráci přes vzdělávání. Školení není jedinou odpovědí na problémy policie v EU, ale je to jedním z klíčových faktorů přispívající k jejich řešením. Evropské policejní vzdělávání vyžaduje investice a v tomto rámci organizační aspekty zůstávají sekundární. A pokud je zajištěna autonomie a ekonomická životaschopnost. Na závěr, doufám, že v příštích měsících eh, bude možnost diskutovat, jak může Unie lépe podpořit policii pomocí vzdělávání. Jsem si jist, že k sdělení komise o evropském policím programu bude platformou k zamyšlení a já zůstám, já jsem k dispozici výboru pro dialog. Děkuji vám za pozornost a těším se na otá- vaše otázky. Děkuji za vaše vystoupení, pane Banfi a předám slovo panu Pribemu a následně poslancům výboru. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, tak v oblasti spravedlnosti a záležitosti vnitra máme několik aktivních agentur a Cepul je sice malou, ale velice důležitou agenturou, která nám na operační úrovni pomáhá při podpoře našich politik. CEPOL a jeho síť eh, sehrály důležitou roli, pokud jde o odborné vzdělávání eh, v rámci donucovacích orgánů. Samozřejmě, že tady jsou určité nedostatky, na které poukázal také Evropský parlament, ale myslím si, že teď se situace velice zlepšila a že vedení v roce 2010 na tom zapracovalo a snažilo se pro problémy najít řešení. Takže bych při této příležitosti chtěl panu řediteli Banfimu a jeho pracovníkům poděkovat eh, za dobře odvedenou práci v posledním roce. My jako komise CEPOL podporujeme, podporujeme jeho činnosti při naplňování stokholského program, programu kdy nám jde o zlepšení vzdělávání pracovníků donucovacích orgánů tam, kde je to potřeba. Je tady celá řada dalších činností, jako podpora policejní spolupráce, výměna programů a tak dále a tak dále. Myslím si, že to je modelem pro policejní školení na evropské úrovni. Já jsem pečlivě poslouchal Eh, velice pečlivě to, co jste říkal, že tady je rozdíl mezi vzděláváním a školením a chápu, že dobré školicí programu mohou přispět k celkovému vzdělávání policistů a následně ke zlepšení evropské policejní kultury. Jestli jsem to tedy dobře pochopil. Toto vše je velkým přínosem a rovněž inspirací eh, při přípravě evropské školského systému eh, školení, kdy eh, rozhodně zdůrazníme ten prvek policejního eh, školení na evropské úrovni. V okamžiku, kdy řešíme přeshraniční záležitosti, problémy typu kyberkriminalita, nebo často jsme také žádáni, abychom podpořili evropské policejní mise v krizových situacích po celém světě. Toto vše je tedy velice pozitivní a za tuto práci CEPOLu vám velice děkujeme. Děkuji panu ředitelu, řediteli Banfimu i jeho pracovníkům. Nicméně při této příležitosti eh, bych vás také rád informoval o určitých úvahách, kterým se v komisi věnujeme a také informovat eh, o přípravě nového nařízení pro Europol a CEPOL. V tuto chvíli Eh, teprve vše zvažujeme, žádné rozhodnutí zatím nepadlo, ale plánujeme navrhnout dva nové právní základy pro obě dvě agentury ještě v letošním roce. Také chceme eh, vydat sdělení o evropském systému odborného vzdělávání. To možná bude trvat trochu, trochu déle. A důvodem je to, že v tuto chvíli teprve vše pečlivě zvažujeme a zvažujeme mimo jiné také to, zda by bylo dobré, abychom sloučili CEPOL a Europol. Jak asi víte, tak eh, byl v nedávné době přijat společný postoj, společný, protože byl odsouhlasen eh, komisí, radou a parlamentem, pokud jde o řízení a zprávu agentur a cílem je zamyslet se nad tím, zda i malé, zda malé agentury eh, by nebylo dobré sloučit eh, s většími, s dalšími agenturami a dosáhnout tak jistých administrativních úspor. Takže těmto úvahám se teď věnujeme. Výsledek je zatím otevřený, ale když mám tuto příležitost, tak jsem vás o tom chtěl informovat. Výstupem z těchto úvah samozřejmě nemá být eh, to, že chceme nadále eh, připisovat menší význam policejnímu odbornému vzdělávání. Pokud dojde k tomuto sloučení agentur, tak eh, k tomu dojde pouze za předpokladu, že školení a odborné vzdělávání se v té větší sloučené agentuře nestratí. A samozřejmě to bude znamenat, že se budeme muset také zamyslet nad určitými eh, způsoby řízení v rámci Europolu, abychom zajistili, že odborné vzdělávání bude zajištěno jako samostatná a velice důležitá priorita eh, takto rozšířeného Europolu. Takže to jenom pro informaci, pokud jde o naše úvahy. A ještě bych připomněl, eh, že jsme se v tomto nechali inspirovat společným postojem tří, všech tří institucí. My eh, jsme se v podstatě všichni shodli, že je potřeba dosáhnout administrativních úspor a zefektivnění takže proto jsme začali takto uvažovat o budoucnosti menších agentur. Děkuji, pane předsedo. Pan předseda, děkuji, pane Príbe. Nyní pan Diaz Demera jako první z poslanců. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Banfimu. Chci mu poděkovat eh, za jeho práci a za odhodlání. Já nechci pouze protokolárně eh, vystoupit, eh, ale hlásím se o slovo proto, že je potřeba tady skutečně ocenit objektivní eh, realitu. Pan Banfi, omlouvám se, pan Diaz Mera, pan Banfi zatím hledá kanál, na který by se naladil, aby vám rozuměl, už ho má, tak snad můžeme pokračovat. Já jsem tedy zatím říkal samé dobré věci, pozitivní věci o tom, jak řídíte CEPOL. A, a neříkám to jenom ze zdvořilosti, ale protože si to skutečně myslím, že tomu tak skutečně je. Takže nyní bych se rád vyjádřil eh, k jedné věci. Evropský parlament eh, zřejmě nepoužije stejná slova jako pan Prýbem, který hovoří vždy mm, eh, velice úsporně k věci. My eh, eh, v parlamentu mm, máme ve zvyku nazývat věci svým jménem a tak tedy řeknu toto, že mě připadá znepokojivé, pokud jde o budoucnost Cepolu, to, o čem jste mluvil eh, vy, ten proces úvah. Vy jste mluvil o úvahách a já bych tedy k těmto úvahám drobně přispěl. Myslím si, že dnes eh, jsme svědky počátku eh, rozkladu cepolu. Myslím si, že dnes náš výbor vlastně hovoří o možnosti, kterou já hned eh, od počátku odmítám, tedy o té možnosti, že by CEPOL byl zakomponován do Europolu. A to ještě v situaci, kdy to vysvětlujeme takovými mm, slovy, jako je úspora, což je slovo, které by vůbec nemělo být používáno v oblasti bezpečnosti myslím si, že nemůžeme eh, podpořit sloučení CEPOLu a Europolu, pokud k tomu dojde, a já jsem proti, ale pokud to připustíme jako možnost, tak je potřeba, aby Europol měl dostatečné nástroje pro vzdělávání ve všech oblastech, eh, prezenční, online i virtuální, ale aby k tomu měl pochopitelně také svůj rozpočet. A tím pádem nechápu, kde bychom měli uspořit, pokud eh, eh, nechceme, jak si, nebo nečekáme, že se stane nějaký zázrak, nevím, kde bychom uspořili. Takže, pane předsedo eh, a pane Príbe, já se domnívám, že po sedmi letech, které uplynuly od rozhodnutí rady eh, si myslím, že bychom eh, měli být schopni říci, a já jako poslanec to říkám, že vzdělávání v oblasti bezpečnosti je více než potřebné. Ale zároveň říkám, že toto vzdělávání, na rozdíl od toho, co řekl pan ředitel Banfi, v řadě členských států funguje více než dobře, funguje přímo výborně. A teď eh, o čem konkrétně mluvím? Mluvím o tom, že pravděpodobně eh, budeme svědky pohřbení cepolu. když začínáme zvažovat tu eh, možnost sloučení Europolu a CEPOLu. Abych se ještě vrátil tomu vzdělávání, eh, vzdělávání eh, policie, to je věc dobře, dobře definovaná a je potřeba ovšem využívat zkušeností, které máme, využít osvědčených hm, postupů, všech informací a zkušeností, které máme v oblasti eh, záležitostí eh, vnitra. Ale skutečně nevím, jestli tady chceme uspořit, jestli nejde o nějakou kamufláž eh, něčeho jiného. A ještě tedy mm, dvě věci, pane předsedo, takové dvě myšlenky. Za prvé, CEPOL je užitečná agentura. Vždy byla velice užitečná, Od roku 2010 je to agentura také velice efektivní, došlo ke značným úsporám, je to přínosná agentura, říkají to účastníci školení, ale komise to hm, takto nevidí a já se to interpretuji tak, já to čistě je to můj výklad, jak to vidím já, že za účelem úspor chce eh, vlastně tuto vzdělávací agenturu zrušit tím, že ji jakoby eh, začlení do Europolu. To je, myslím, podstata celé věci. Tuto podstatu odmítám, jsem proti. Jsou tu nějaké alternativy, pane předsedo? Ano, jsou to procesy vzdělávání na národní úrovni. Já třeba mám osobní velice dobré eh, zkušenosti. ale myslím si, že nejlepší eh, vzdělávání na národní eh, úrovni eh, je dobré právě proto, že je interně také podporováno. Já myslím, že bychom eh, se zde měli nalít čistého vína a říct si věci jasně, že se, pane Pribe, nejedná o proces úvah. Eh, já myslím, že všechno už je asi dobře zváženo. A tato věc je více než komplikovaná, protože my tu máme stokholmský eh, program, máme akční plán a teď je třeba se postavit tomu, jak tyto programy e, zrealizovat. Můžeme tady diskutovat, vést dialog, ale myslím si, že Europol, Europol by neměl mít odpovědnost e, za vzdělávání e, policistů. A to je vše, pane předsedu, děkuji vám. Pan předseda, děkuji. A nyní paní Gons. Thank you very much. Děkuji. Já bych po velice problematickém absolutoriu v roce 2010 um, managementu v roce 2008 se agentura uh, rozvíjela velice um, kvalitním, kvalitním způsobem a já jsem rád, že pan um, mi tady gratuluje panu Panfimu k jeho práci. Já jsem slyšela, mm, co jste tady zmiňovali přednedávnem, to mě překvapilo. Já jsem si prošla tu studii, kde, eh, která byla uzavřena přednedávnem. Neměla jsem čas si to projít jenom shrnutí různých možností a je tam jasně řečeno, že že tento typ fúzí by podkopával efektivitu toho školení, které dělá Sepol v posledních letech. A dlouhodobě to není úspora, ale vzhledem k nižší efektivitě je to eh, v podstatě plítvání penězi, takže mě překvapilo, zda jste objednali novou studii, nebo jaký je um, podklad pro tyto úvahy, kde se neříká, co vádíte tady jako důvod pro tento typ reflexe. Pokud vím, také členské státy nepodpořily tuto fúzi. Já jsem si to ověřovala. A pokud vím, tak také členské státy podporovaly CEPOL. I parlament byl s tím, s tím souhlasil. Mě by zajímalo, jaký argument je vlastně za tímto krátkozrakým těmito krátkozrakými úvahami, že bychom mohli vynaložit nějaké prostředky během několika měsíců a pak přijít jaksi o mnohem víc důsledku té fůze. Vy jste řekl, že to je jenom období k reflexe, že to jenom zkoumáte tu myšlenku A já doufám, že si to rozmyslíte, protože myslím, že to je nebezpečné. A nemyslím, že by to tento výbor podpořil, co jsem také vyrozuměla. Nemyslím, že SND by to tu fúzi tu podpořilo. Paní Matě, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla také poblahopřát panu Banfemu za veškeré úsilí, které vyvíjí od té doby, kdy zastává svou funkci v Cepolu. Skutečně mě byla to velká práce, aby postavil na nohy tuto agenturu, protože když nastoupil, tak ta agentura skutečně byla ve velmi špatném stavu i z hlediska reputace, z hlediska pověsti, protože na to se také dívají evropští občané a z hlediska školení také. Je potřeba říci, že předchozí ředitel byl vel, nepříliš efektivní v této oblasti a také z hlediska řízení lidských zdrojů tam byly mezery. Takže bych vám chtěla skutečně poděkovat a poblahopřát, pane Banfi, protože jste pracoval velice efektivně na všech úrovních a skutečně ve velmi krátkém čase, protože jsme odmítli absolutorium v roce 2010, pokud se nemýlím tak skutečně dnes na konci roku 2012 do, jsme došli ke stavu, kdy tato agentura je zcela uznávána pro své schopnosti, kompetence, pro dobré řízení pracovníků a pan Príbe nám zde dnes oznámil, tedy nikoliv oznámil, protože jste trošičku že opravdu nazývejme věci pravými jmény, skutečně jak kdybyste se nám vysmíval. Uh, že komise se rozhodla, že dojde k fúzi těchto agentur, nevíte, jak nám to říct a tady plavete tak po povrchu. Já tedy musím říci, že zcela nesouhlasím s tímto návrhem komise z mnoha důvodů. Teď ta, kdy tato agentura dosáhla dobrého stavu, kdy se postavila na nohy, je efektivní. Když se podíváme na čísla, z 5 000 účastníků v letošním roce místo 2300. Když se podíváme na internetovou síť školení, je více než 12 000 účastníků. Můžeme si položit také otázku, proč je tolik požadavků na školení ze strany členských států. Víme, že rada je toho názoru a přeje si, aby tato agentura byla ještě výkonnější, takže skutečně je zde potřeba očekávání ze všech stran. Když se podíváme na rozpočet, tak je také velmi efektivní, došlo ke zvýšení velmi nízkému. Z hlediska spojení víme, že to bylo zejména hm, toto, co ovlivňovalo E, na rozpočet, byly tam faktury představenstvu, které nikdy nebyly obdrženy a tak dále, takže ta agentura je nejen efektivní, ale skutečně se stala mimořádně úspornou, ekonomice, hospodárnou a teď téměř nejsou problémy s ústředím, se sídlem, protože myslím si, že víme, že Britanové se rozhodnou pro opt-out, to je takové veřejné tajemství, takže to vlastně uspokojí skoro všechny a můžeme také schopno, jsme schopni tedy to sídlo přijmout, takže není téměř nes, nes dohoda na tomto, tak nevíme, proč na jednou komise, přestože si přála posílit agenturu CEPOL nedávnem a členské státy podporují CEPOL, protože CEPOL se stal velmi efektivní a velmi účinný, pro, takže parlament a rada si také přejí podpořit a najednou komisařka vlastně opustí, vynechá školení policistů, protože to je to, co vlastně dělá paní Malmstrémová. A já bych opravdu chtěla, aby nám to paní komisařka Malmstrémová vysvětlila. Děkuji. Děkuji paní Matě, paní Morvej. Köszönöm szépen, magyar nyelven szeretnék beszélni. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla se vyjádřit v maďarštině. Chtěla bych poděkovat a pozdravit maďarsky pana Ference Banfiho, ředitele eh, v Cepolu. Jsem velmi hrdá na to, že maďarský expert stojí v čele této instituce. Velmi mě to těší že Budapešť vlastně je hostitelským městem této eh, instituce v ulici, kde jsem strávila své dětství a Evrop... ale v evropské občany určitě moje dětství nezajímá. Ti, kteří se sled... mohou sledovat na internetu tyto diskusy, z toho mají velkou radost, že tedy maďarský expert stojí v čele poli- Evropské policejní akademie. Bohužel je nás v sále velmi málo a kteří jsou hodně zklamaní, protože policejní práce není dostatečně efektivní a všichni doufají v to, že eh, jednou vlastně budeme mít silnou policii, efektivní, která opravdu bude ochraňovat občany před zločinností. Co se snížil Cílí jste rozpočet na čtvrtinu, to také určitě těší eh, evropské občany. Jakožto trestní právnička bych se chtěla zeptat na to, jak tedy probíhá vaše práce na akademii, jak tedy vlastně vypadá každodenní váš život, každodenní práce, jak probíhá to školení Hovořili jste o, zmínil jste se o tématech obchodování s lidmi, obchodování se ženami. Toto je také jedním z témat e, školení. Sídlo akademie je v Maďarsku. To je, toto je smutné téma pro Maďarsko v Amsterdamu v té červené čtvrti bohužel pracuje hodně východoevropských žen i maďarských žen, tedy které se stávají oběťmi obchodování se ženami. Co dělá policejní akademie v oblasti vzdělávání, školení, z čeho se skládají ty kurzy, to kurikulum, jak vypadá praktická práce, jak vlastně mohou, mohou potom ti kandidáti nebo absolventi toto prosazovat v praxi. Násilí na ženách, násilí v rodině, na rodinných příslušnících, to je další téma, kde potřebujeme hodně odborných znalostí, odborných zkušeností. To je také téma, kterým se zabývá Evropský parlament. Jak vypadá vzdělávání v této oblasti? Mohli bychom slyšet nějaké obchodní, eh, konkrétní případy? Členské státy, které ty nové členské státy tedy, tam je hodně násilí, zejména ve venkovských oblastech, v malých městech, také v Jižní Evropě. Lidé, kteří pracují v zemědělství, například velmi denně těžce pracují, bojují proti Eh, těmto jevům a toto je vlastně, jsou jevy, které nastávají velmi často. Potom ještě nemáme také, jsme nehovořili o vloupáních, o násilných trestných činech, tedy o té zločinnosti, která vlastně má dopady na každodenní život lidí, protože mnoho lidí samozřejmě potom musí eh, chránit své domovy. Potom další téma je právo schromažďování, zásahy policie, brutalita. Víme zcela přesně, že na podzim 2006 v Maďarsku eh, byly klipoklidné demonstrace rozehnány násilnými, brutálními eh, prostředky. A toto vlastně takto postupovala tedy policie. Takže vytěžíte, těžíte nějaké závěry z těchto událostí, které potom používáte při tom školení, při vzdělávání. Zmínil jste se o tom, že ve vaš, váš institut je také určitým eh, vědeckým fórem, nebo má určité vědecké fórum v historii eh, Evropské unie doufáme, že nedojde k nějakým dalším takovýmto brutálním násilným činům ze strany policie. Co tedy zamýšlíte dělat s tím, aby se takovéto činy, takovéto chování policie v budoucnu v Evropě již neopakovalo. Mohl byste uvést několik případů, jak tedy probíhá vaše každodenní činnost? So, Mrs. McIntyre, then, then will be your turn. Senora Jiménez Mrs. McIntyre. McIntyre. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat panu Prýbemu za to, že eh, panu Banfimu za to, že přišli mezi nás. Jako volená poslankyně bych se chtěla zaměřovat na cíle, úspěchy agentury spíše než na způsob, jakým to je ne, to by tedy mělo být cílem našich úvah. Když si tady čtu, že Evropská policejní akademie není tedy vzdělávací institut, ale síť, tak si říkám, no, v Británii vy vás uh, okamžitě to by bylo trestné, kdybyste se někdo, kdo se nazývá policejní akademie, tak um, vlastně neposkytoval vzdělávání by nebylo legální se takto nazývat v Británii. Ta myšlenka cepolu, eh, vypracovávání eh, masters cyklu studijního na téma policejní spolupráce. Mě by spíše zajímalo ale téma policejní práce než spolupráce, protože to je tvorba další byrokracie a nikoli eh, boj proti zločinnosti. Již bylo řečeno, že máme obrovské problémy v Evropě s pašováním lidí. Včera v tomto výboru jsme mluvili o pašování dětí a velké problémy, které eh, jsou při identifikování rozdílu mezi pašovaným dítětem a azylantem. To je oblast trestné činnosti, která by vyžadovala určité vzdělávání, školení v celé Evropě, týká se to všech zemí. To já bych si přála, aby se na to zaměřovali. Jako parlament jsme vytvořili zvláštní výbor pro organizovaný zločin, korupci, praní špinavých peněz. To jsou všechno oblasti, kde je potřeba cílené policejní aktivity. A já bych um, byla pro sdílené nebo společné vzdělávání ve všech členských zemích. Mě by zajímaly vaše názory na to, jak tedy cílit, zaměřit ty aktivity uh, v důležitých oblastech boje proti zločinnosti a Příliš se tedy neobávali e, možnosti šíření naší činnosti. Myslím, že akce je důležitější než kvalifikace. Paní Jiménez Beseril, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane Príbe a pane řediteli Banfi, Děkuji za vaše vystoupení. Já jsem zpravodajka pro zprávu o právech a eh, právech obětí trestné činnosti. My jsme o tom hlasovali v září ve Štrasburku a paní komisařka Redingová eh, měla velký zájem o tuto zprávu, spolupracovali jsme a mluvili jsme o tom, že v Evropské unii je 75 tisíc eh, obětí trestné činnosti rok. A tak jsme značnou část zprávy věnovali prvnímu kontaktu, který oběti mají, když se obrátí na policii a oznámí trestný čin. A tady je velice důležité vzdělání policistů. A my jsme mluvili s řadou policistů, policejních úředníků a uvědomili jsme se, že tady chybí vzdělávání ohledně toho, jak se připravit na první kontakt eh, s obětmi a můžou to být také oběti z různých eh, zemí, protože v tomto trestná činnost jak se nezná hranic. A já se tedy domnívám, že je velice eh, důležité a důležitá ta funkce, kterou plní policejní akademie CEPOL. Nemá totiž smysl, aby tento parlament a náš výbor hlasoval velkou většinou eh, stovek hlasů ve prospěch toho, že bychom měli posílit eh, policejní vzdělávání a posílit práva obětí trestné činnosti, ať už jde o organizovanou trestnou činnost, obchodování s lidmi, terorismus, eh, o postižené osoby, oběti genderového násilí, mluvíme o různé trestné činnosti a jejich obětech. A tady eh, je důležité, aby policie byla informována, proškolena na to, jakým způsobem jednat s obětmi, jaké mají potřeby a implikuje to také to, že policie by sama měla eh, být schopna identifikovat, jakou, mm, jaký přístup bude daný člověk, daná oběť potřebovat. A toto vzdělávání se, myslím, dobře organizuje na evropské úrovni, protože mluvíme o evropské trestné činnosti, která se neomezuje na eh, hranice jednotlivých států. Takže se domnívám, že zde eh, sehrává vzdělávání velice důležitou roli, kterou bychom měli zvážit. Děkuji. Děkuji, paní Jiménez Beseril. Vidím, že tím jsme ukončili kolečko mezi poslanci. Všichni, kdo se chtěli vyjádřit v tuto pozdní hodinu, se již vyjádřili. Uzavřeme tedy diskuzi tím, že předáme slovo panu Banfimu a panu Príbemu. Takže pane Banfi, máte slovo jako první. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Především chci říci, že to je velice osobní. Poprvé v roce 2010, poprvé v životě jsem vstoupil do Evropského parlamentu na budovy a byl jsem velice eh, velký dojem to na mě udělalo. A byl to takový se můj sen, který se stal realitou. A po prvním slyšení odpovědným výborem za rozpočtovou kontrolu jsem byl velice smutný, rozčarovaný. To nebyl můj sen, co jsem tam slyšel. Po třech letech ten pocit, že jsem chtěl přijít do Evropského parlamentu eh, a jsem slyšel nějaké e, e, e, velice příjemná slova, ale tam v Evropské policejní akademii je více než 200 kolegů, kteří pracují v 27 členských státech a poskytují velice profesionální podporu v evropskému vzdělávání policistů. Ti si zasloužili ta, tato hezká slova. První, co zítra udělám, že tento pozitivní feedback, který jsem tady dostal ze strany komise a z vaší strany, že se s nimi o, o něj podělím. Nejsme dokonalí a nechci vyvolat dojem, že Evropská policejní akademie je dokonalá. Nikdo a nic není dokonalé. E, proto jsem skutečně vděčný za ty kritické poznámky a připomínky, které jste mi předali. Děkuji vám. To je mm, důkaz, že um, to kontrola, kterou poskytuje parlament, um, bere na vědomí Evropská policejní akademie. Abych byl konkrétnější, chci reagovat na ty konkrétní otázky. Evropská policejní akademie od roku 2010 vypracovává hodnocení potřeb vzdělávání společně s národními vzdělávacími institucemi, které stoprocentně jsou v souladu se závěry, jsou velmi profesionální, velice cílené a CEPOL jim nekonkuruje. CEPOL a Národní vzdělávací instituty spolupracují. To bylo rozhodnutí v roce 2001, a to se nezměnilo do posud že CEPOL by měl pracovat na základě sítě národních vzdělávacích institutů. CEPOL sám nemá personál, který mají na národní úrovni. Pokud chcete zajistit evropskou dimenzi evropského policejního vzdělávání a chcete sjednotit ty, tu diverzitu, tak musíme využívat příspěvky národních vzdělávacích sítí. Je jedno, jaká bude budoucnost Evropské policejní akademie. To rozhodnutí je v rukou parlamentu Rady a komise. Jenom doufám, že nová řešení přinesou přidanou hodnotu a přispějí k bezpečnosti občanů. v důsledku systematického hodnocení potřeb vzdělávání budeme vypracovávat určité typy portfolií, konkrétně pašování lidí. Teď má CEPOL kompletní portfolio v této oblasti. Máme modul e-learning pro ty jednotlivce, kteří mají zájem a chtějí mít základní znalosti v evropském kontextu, jaký je ten problém, jaký je právní rámec a podobně. Pak máme konkrétní vzdělání, školení, eh, učebně, kde jsou experti zodpovědní za společné vyšetřovací týmy pro efektivní vyšetřování mezinárodních kriminálních zločineckých skupin a zajistit jejich trestní stíhání. Pak máme Evropský policejní výměný program. Jeden, jedna z specifických oblastí je zajistit, aby expert z Francie šel do Británie a zjistil, jaká je praxe v Británii v boji proti pašování lidí a, pod, a podobně. Dále otázka lidských práv a e, přístup k obětem, tedy správný přístup k obětem pašování lidí. To je profese. Policisté nerostou jako kytky na poli e, a nejsou profesionálové v tom, jak přistupovat k obětem. Máme zvláštní kurzy na to. Každý kurz um, má určitý důraz. Eh, víme posledního vývoje, posledním vývoji strategie Unie proti pašování, obchodování s lidmi. Když komise odsouhlasila tento návrh strategie, tak CEPOL projevil flexibilitu a okamžitě nabídl online seminář s účastí koordinátorů Europolu, Frontexu a nabídl příležitost nevládním organizacím, nejenom veřejným službám, aby se účastnili tohoto online semináře eh, diskusy o strategii. Více než 200 jednotlivců ze 27 členských zemí. To je příklad toho, jak se tedy zaměřujeme lépe a současně naši činnost a současně s ohledem na finanční aspekty. E, ti e, členské země, které jako poslední vstoupily do Unie, negativní dopad na rozpočet národních vzdělávacích institutů a Eh, těch rozpočtů národních je dramatický. Neříkám, že jsou ty národní instituce mm, dokonalé, ale jsou členské státy, kde vlastně nemají žádné studenty, nedochází k, na, k zaměstnávání nových policistů vzhledem k nedostatku zdrojů. Jak na to reagoval CEPOL? Ehm, my jsme chtěli zvýšit návrh účastníků, ale museli jsme tady změnit priority a realokovat prostředky, aby členské státy, které nemají tak silnou ekonomiku, mohly vyslat jednotlivce na naše školení, eh, kteří to potřebují, to školení. No to děláme. Domácí násilí, ano, Cepol to se tím zabývá. Máme i learningový modul, který je k dispozici všechny registrované uživatele z Evropy. Máme společné osnovy, e, sdílíme je s 27 členskými státy, abychom jim pomohli harmonizovat praxe do, a začlenit je do národních systémů. Máme pravidelná Eh, školení v učebně, takže máme portfolio na to. Současně chci dodat, že jsou hlasy, které tvrdí, že domácí násilí by mělo být tématem, zda by mělo být tématem Evropské policejní akademie, protože nemá přeshraniční charakter. Ale většina členských států naší síti se rozhodla, že to tam necháme vzhledem k významu Eh, porušování lidských práv a podobně. ta síť není rozhodnutím agentury, ta síť národních vzdělávacích institucí je mm, vlastně rozhodnutím otců zakladatelů Cepolu. Na základě toho, na základě východiska, že harmonizace národních systémů pod e, záštitou Evropské unie má využívat akumulované znalosti a dovednosti ze 7, 27 členských zemí. Skutečně jsou hlasy, které tvrdí, že pokud tento, tato síť stále může řešit adekvátně výzvy, a nebo zda by se měl vytvořit nový systém. De, proto CEPOL projevil, broka, jak se prošel revoluční změnou od roku 2010. A jsem si stoprocentně jist, že eh, práce komise na budoucím právním rámci zohlední všechny tyto aspekty. Doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky. Pokud ne, tak se omlouvám, ještě se k tomu vrátím. Děkuji. Děkuji, pane Banfi, že jste tak mm, poctivě odpověděl a poslední, jako poslední má slovo pan Pive. Pane předsedo, komise ještě nerozhodla. Hmm, každopádně komise podá návrh a zákonodárce rozhodne, ale ještě se nerozhodlo. Jsou diskuse na úrovni komise, ano, ale ještě nepadlo žádné rozhodnutí. Měli bychom si být vědomi, že rozhodnutí eh, parlamentu Rady komise o tom, jak zjednodušit a zlepšit řízení mnoha agentur, které teď, teď máme více než 30. A jeden z těch eh, bodů tohoto dokumentu, který jste i vy schválili, je zamyslet se na potřebou snížit počet těch agentur. Především u těch malých agentur, tak ti jsou na řadě jako první, nebo protože malé administrativní orgány, jakékoliv orgány, tak ta uh, administrativní zátěž na vůči těm vlastním úkolům je větší než u větších eh, organizací. To je jasné. To musíme brát vážně. A my jsme nuceni se nad tím vážně zamyslet. Nic více, nic méně. A musíme se zamyslet především v případech kdy se má obnovit právní základ pro agenturu. A je možné, že CEPOL po přijetí společného přístupu bude ten první případ, kdy se bude obnovovat právní základ. Takže to musíme mít na zřeteli a to děláme. Je normální, že ti, kdo se zaměřují na úkoly těch agentury, bych si chtěli ty struktury ponechat tak, jak jsou. Ti, kdo vidí celkově institucionální strukturu všech agentur, tak by apelovali na spůze a vlastně zmizení menších agentur. A to teď děláme. Nějakou dobu to potrvá. A my náš původní harmonogram o několik měsíců prodloužíme, abych ten návrh nebude koncem letošního roku, ale trochu později. Když jsem hovořil o úsporách, tak ta myšlenka nebyla taková prostě škrtnout rozpočet Cepolu. Ale to, že vlastně sloučením větších a menších orgánů bychom mohli ušetřit um, ještě vedle těch velice významných úspor, které pan Banfi již uh, dosáhl v práci správní rady a podobně. To je samozřejmě na zamyšlení. Jsou různé modely, kdy máme vzdělávání, školení vedle operačních um, úkolů v určité oblasti. Musíme konstatovat, že například Frontexu vzdělávání je jedním z jejich úkolů. Takže by nebylo jaksi kulturní revolucí, kdyby policejní vzdělávání spadlo, pro Euro, spadalo pod Europol. Už máme tady precedent. Také jsou argumenty, které by byly, apelovali na to, aby to bylo oddělené. Jak už jsem řekl, v každém případě, pokud navrhneme fúzi, tak tam budou příslušné záruky, aby to eh, vzdělávání a školení nebylo ztraceno eh, prospěch jiných aktivit, jako je třeba kybernetická zločinnost. Je to poměrně tedy Frontex ehm, poměrně nedávno obnovená obnovený právní základ. Europol již dělá nějaký, nějaké školení pro kybernetickou značilnost. To jsem chtěl dodat, abych lépe vysvětlil naše úvahy. Děkuji vám oběma. Především panu Banfimu a doufáme, že váš entuziasmus nebude eh, být mm, nebude snížen jaksi frekvencí vašich eh, návštěv tady. Doufám, že budou častější. Děkuji za vaše příspěvky a příští schůze bude 27. listopadu. Naschledanou. <laughs>